Good morning. Let's... Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové, rád bych zahájil naši schůzi. A než se pustíme do slyšení, chtěl bych učinit tři poznámky, a to ve své mateřštině, Němčině. První poznámka. Zelení, respektive koordinátor eh, zelených, požádal, abychom uspořádali další slyšení k takzvanému Aceri Laundromat Revelations. Eh, my jsme se eh, poptali, ale většina frakce byla proti. A proto navrhuji, abychom toto téma ještě jednou projednali na zasedání koordinátorů a sice 10. října promiňte, opravuje se pan předseda 12. října od 9 eh, do 10 hodin. A pak k dnešnímu pořadu jednání bych chtěl říci, že jsme eh, eh, jej rozdělili do dvou bloků, napřed fotbaloví specialisté a pak podniky. Pozvali jsme Caterpillar Belgie, a belgický ředitel nám odpověděl, ostatně dopis jsem rozeslal všem kolegům, v tom smyslu, že není schopen a nemá ani e, funkci, aby vysvětlil daňovou politiku Caterpillar a také to zdůvodnil ve své odpovědi a také vysvětlil, co Caterpillar v Belgii učinil a sice od roku 2008 do 15 v Belgii uhradili asi 500 milionů na daních a sociálním zabezpečení, což odpovídá míře zdanění e, zisku ve výši 26% a Caterpillar v Belgii nezískalo žádné subvence e, pro účely vzdělávání, výcviku a e, ekonomických dočasných propouštění a proto není schopen se dostavit, což je skutečně politování hodné. My jsme proto pozvali BASF, kteří eh, laskavě svolili, aby eh, se dostavili. To neznamená, že BASF je jediný, eh, kdo s tím má co dočinění. My víme, že z pana 1 a Lux Leaks eh, celkem 350 velkých mezinárodních podniků využívají možnosti daňového zvýhodnění v Evropě. A na základě jednoho jediného případu bychom toto dnes chtěli prodiskutovat. Já jsem původně měl návrh, eh, abychom o tom tedy diskutovali, ale ve veřejné části to nepovažuji za vhodné, protože bych raději upřednostnil diskusi s přítomnými hosty. Nicméně kolegům eh, z sociální demokracie, zejména kolegovi Baje, bych rád udělil slovo, aby se eh, vyjádřil jako belgický poslanec k případu Kejtopila a poté nepřipouštím žádnou diskusi. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych pouze říci, že jsem skutečně překvapen tváří tvář Kate Pilla. Eh, my jsme věděli, jak eh, málo úcty má tento koncern vůči dělníkům. Eh, v Charleroi bylo propuštěno 2000 eh, pracovníků a to je ještě na výročí našeho města, které vlastně hostí tento podnik již dlouhé roky a nikdo nebyl předem varován, dokonce ani starosta nebyl uvědoměn nebo ministerský předseda, což vyjevuje, jak málo úcty mají a 2000 propuštěných pracovníků je skutečně mnoho. Tento postoj vůči Evropskému parlamentu je skutečně katastrofální a já mám za to, že tímto náš výbor eh, doslova zesměšnili a je to skutečně nepřijatelné těmto jejich výpovědím vůbec nemůžeme věřit. Došlo k podpisu s nějakým účetním a vůbec nevíme, o jaké služby jde, jaké služby se nakupují. Když se eh, eh zakoupí dům a podepíše se eh, smlouva s eh, bankovním domem, právníkem nebo kýmkoliv jiným, tak každý ví, co v té smlouvě eh, stojí, pouze Caterpillar. A každý rok jsou odváděny platby švýcarské ceřiné společnosti a nikdo neví proč proč. A méně než 24 hodin před tímto zasedáním výboru nám eh, jeden eh, člen eh, správní rady ještě písemně ehm, dal na vědomí, jaké daně byly odváděny. To jsou ale přece veřejná čísla, která každý zná, takže skutečně nás považují za blázny. A mm, vůbec nikdo nepovažuje za nutné tady eh, eh, prověřovat tato čísla, tyto platby do Švýcarska. Již po léta se falšují eh, čísla. Už 15 let se tímto způsobem ochuzují naše veřejné pokladny, respektive okrádají veřejné pokladny o příspěvky, které by v podstatě měly téct do vzdělávání školství, stavebnictví, dopravy a nakonec to končí v kapsách eh, několika investorů. To je skutečně daňové zastírání ehm, a e, zatajování. A když tedy je vše e, po právu, proč se nikdo z Caterpillaru nedostavil, čeho se bojí. Možná, že některé otázky z naší strany by byly trošku nepříjemné, zejména z hlediska e, morálního, pokud jde o úpravu daňových povinností 2,4 miliardy eh, dolarů tady prostě chybí. Eh, jednoduše nic neospravedlňuje jejich nepřítomnost a samozřejmě nelze konstatovat, že se chovají morálně. Oni podvádějí náš daňový systém a v mnoha členských státech se eh, projevují podobné asociální postupy a ty zúčtovací ceny a odvody či platby eh, tekoucí do daňových eh, rájů, které jsou eh, na výsost netransparentní, to je do nebe volající. Já předložím k tomu ještě i pozměňovací návrhy. A napo- nakonec se domnívám, že Evropský parlament musí skutečně skoncovat s takovýmito praktikami a podniky. Vysoce jimi pohrdáme. Děkuji, pane kolego. Takže my jsme se dohodli na tom, že vy z pohledu belgického poslance, poslance k tomu něco e, řeknete na zasedání koordinátoru 12. října, pak ještě jednou projednáme, jak budeme dále postupovat. Já vám děkuji a nepřeju si nyní žádnou další diskusi k tomuto tématu, nýbrž e, Eh, upřednostním diskusi s našimi hosty, které zde srdečně zdravím. My nyní zahajujeme již naše 26. Eh, slyšení, to 25. máme za sebou s různými zjištěními, ale také s tou či onou blokádou, která um, nesouvisí s bohužel omezenými možnostmi vyšetřovacího výboru, protože my nemáme vynucovací právo, pokud jde o pozvání. Například Caterpillar vidíte, že jsme odkázáni na spolupráci druhé strany. Dnes eh, zde máme zástupci FIFI, UEFI, Evropské fotbalové eh, asociace, asociace fotbalových agentů a novinářů. Je to zástupce eh, Dutch Newspaper, respektive holandského, nizozemského deníku NRC Handelsblatt, který který je součástí onoho evropského projektu spolupráce při vyšetřování. Je to tedy celoevropská síť. Já srdečně zdravím napřed pana Meriena Rengersa, to je novinář z NRC Handelsblad. Dále zdravím paní Kimberly Morris, která je vedoucí TMS Global Transfer, Transfers and Compliance FIFA, vítejte. Dále pan Julian Zilberstein je právním konzultantem UEFA a pan Gregor Reiter je ředitelem Německého spolku fotbalových zprostředkovatelů a také eh, členem Evropské asociace fotbalových agentů EFAA. Já bych napřed vysvětlil, jak budeme postupovat. Každému řečníku eh, přidělíme 10 minut, aby předložil svůj pohled na věc. My jsme si prostudovali eh, publikace toho se týkající a zde přítomní kolegové, kolegyně jsou také eh, erudovaní v tomto tématu a eh, v návaznosti budeme diskutovat. Jako první pan Kofort, pan Ježek, to jsou oba spoluspravodajové a v návaznosti na to pak členové frakcí eh, jmenovaní frakcemi. A nyní bych začal panem Rengersem, prosím, máte slovo. Dobrý den. Velice mne těší, že mohu být eh, přítomen. Jsem novinář a v tomto případě jsem jedním z mnoha návrhářů, kteří spolupracovali na tomto projektu Football Leaks. V několika zemích, včetně Německa, se objevila i kniha, tedy i v Nizozemsku jako výsledek, takže dnes dopoledne stručně projdu ta naše zjištění eh, z práce eh, žurnalistů. Věnovali jsme se fotbalovým smlouvám, tajným e, smlouvám. E, uvedu několik e, příkladů toho, co jsme tedy zjistili. Takže na úvod, co je Football Leaks? To je webová stránka informátoru, která existuje od roku 2015 Eh, nyní eh, příliš eh, není aktivní. V podstatě jsou tam uvedena ta tajná data z fotbalového odvětví z klubu, se združení od právníků z celé této oblasti. Takže jak to probíhá? Takže dochází k nějakým informacím o nějakých těch smlouvách, postupně se ty dílky zapad, do sebe zapadají o tom, tedy díky tomu, že se někdo z té branže rozhodne spolupracovat s novináři. Například to máme příklad německého e, Spiegelu a der Spiegel zareagoval, tak pokud nám poskytnete veškeré údaje, tak rozhodneme tedy spolupracovat se všemi těmi informačními organizacemi, tím druhem, jako to bylo třeba u Panama Papers. Takže jsme se eh, dali dohromady, spolupracovali jsme více než rok v průběhu roku 2016 a na závěr toho roku eh, jsme za tři týdny eh, měli několik článků, kde se zveřejnili nejrůznější články na nejrůznější tedy témata v rámci evropského fotbalu. A ta kniha je vlastně soubor těchto článků. My jsme tam ještě zapracovali nová zjištění. Napsal to Rafael Bushman a Michael Newspinger právě ze Špíglu, kde prostě dali dohromady ten rozsáhlý kontext a následně se to tedy šířilo ty informace do dalších médií, která spolupracovala v té skupině European Investigative Cooperation. A, takže tam zahrnu tedy jak Spiegel, tak i ten náš Handelsblatt, Le Soir za Belgii, El Mundo ve Španělsku a pak eh, další deníky. To vám také můžu poskytnout, ten seznam. Takže, co jsme zveřejnili? My jsme měli celou řadu příběhů o nejrůznějších hráčích, klubech, o nejrůznějších smlouvách, jenom abych některé zmínil, ta hlavní zjištění. Uh, na konci roku 2014 Cristiano Ronaldo přesunul 63,5 milionu eur společnosti šel na eh, panenské britské ostrovy, aby tedy unikl jaksi eh, španělským daňovým povinnostem. Jose Mourinho, trenér 12 milionů, zase přesunul ze švýcarského eh, účtu na zase do nějakého daňového ráje. Takže často to využívají eh, takové postupy eh, agenti hráčů z Latinské Ameriky, aby takto přesouvali prostředky eh, ze Španělska přes nějaký neprůhledný daně, nizozemský systém. A ti hráči v podstatě, nemohu říci že by nějak vědomě o tom věděli, bylo to spíš náhodné a pak přes tedy ty panenské ostrovy do Panamy. Pak eh, eh, ty eh, přesuny sportovců, tomu se také věnovala pozornost. To bych chtěl tedy zdůraznit, některé ty mm, případy, ale abych to zhrnul tedy, já tady mám konkrétně čtyři věci. Co nás tedy zarazilo? A vlastně ta a mentalita hráče, fotbalového hráče. Když jsme se dotazovali lidí z branže, z nejrůznějších združení, tak v podstatě první reakce z jejich strany Eh, byla, že možná v tom okolním světě se to zdá divně, ale prostě tady ve fotbalové branži tak to, tak to probíhá, tak se to tady dělá. Takže nechte to být, nechte nás v klidu. A zvláštní je, já jsem tedy investigativní eh, žurnalista, ehm, kdo píše o sportu, to jsou většinou sportovní novináři a ti jsou blízci eh, tomu sportovnímu odvětví, takže se spíš věnují tomu, kdo bude nový trenér, jaký bude další vývoj klubu a podobně. Ale teď tu máme něco, kdy si klademe otázku, je to vlastně normální řádné daňové chování a podobně. A my jako investigativní žurnalisté jsme si mysleli, že ne, ne ale třeba ti sportovní novináři ti na to nahlíželi jinak. Druhá věc, co nás překvapila vlastně, byl jaksi nedostatečný postoj příslušných orgánů vůči tě, takovýmto e, združením. Když jsme hovořili s agenty hráčů, třeba s FIFI, tam říkali, a my tady máme jiné problémy, bojujeme s korupcí, my nemůžeme dělat příliš mnoho, protože samotný regulátor je vlastně skorumpovaný ještě více než my. Další e, takové zjištění, které já jsem považoval za dost bláznivé, byla samotná daňová mentalita. Ehm, my, my jsme zjistili, příslušní vyšetřovatelé z daňových úřadů zjistili, že ti největší hráči, ty největší kluby, nejvě, agenti největších hráčů prostě využívali eh, takovéto možnosti, aby odváděli ty daňové prostředky. To je endemické, prostě všichni takto postupují. To bylo jedno velké zjištění. No a ta čtvrtá věc, rychlost, jak se mění to fotbalové prostředí. Probíhala rozsáhlá diskuze, když jsme pracovali na té knižce o tom, co je to takzvané vlastnictví třetí strany, tedy kdo má právo obdržet ty prostředky, když se přesouvá hráč z klubu A do klubu B. A také FIFA měla své nařízení, aby zabraňovala lidem tak nějak mimo oblasti aby eh, se dostali k těm prostředkům nebo byli zahrnuti tady toho řetězce, tak to bylo tehdy, ale v dnešní době je to celé mnohem složitější. Tady je to o tom, kdo vlastně vlastní celý ten fotbalový klub. V Nizozemsku máme fotbalový klub, který vlastní jeden Rus. Nikdo vlastně ani neví, kdo to je, ale on prostě pořád vynakládá milionové prostředky každoročně. Ale kdo to je, to vlastně nikdo neví. On se nedostavuje na hry. Takže tady tato míra nejistoty tam prostě je, ale je to na mnohem větších úrovních. A pokud byste chtěli regulovat eh, toto odvětví, tak vlastně regulujete něco, co vlastně ani ani není nějak uchopitelné. Takže to stručně jsou ta naše hlavní zjištění. Dobrá věc je ta, že mohu klást otázky, ale nemusím na ně reagovat. Já tu prostě jenom popisuji, jaká je situace. A mohu říci, že prostě fotbal to byla dobrá hra, ale nyní tu vyvstává celá řada neodpovězených otázek. To vše z mé strany. Eh, Rengas. Děkuji, pane Rengasi, za tento stručný přehled od té doby, eh, kdy byla vaše kniha eh, eh, zveřejněna za 220 milionů, byl převzen Neymar do Paris Saint-Germain a potom byla řada následných transferů mezi francouzským a španělským fotbalem a tak dále, německým. A proto to je opravdu aktuální otázka a jsem rád, že je tady paní Moisi Eh, která je odbornicí eh, pro převody na FIFA. A možná byste nám mohla říct něco eh, k transparentnosti vlastnictví. Komu vlastně patří ti hráči ty převáděné peníze? Co pro tohle dělá FIFA? Paní Fojs, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také eh, všem eh, členům výboru eh, za pozvání na dnešní zasedání výboru a na to, že můžu vysvětlit, co dělá FIFA. A také děkuji sekretariátu pana za organizaci dnešní akce. Měli byste před sebou mít dva dokumenty. Za prvé eh, osmistránkový eh, eh, informační dokument ohledně snahy FIFA prohloubit transparentnost a odpovědnost a také opatření na, prohloubi, na prohloubení transparentnosti finančních toků. A potom byste také měli mít kopii nejnovější zprávy, kterou vydala TMS FIFA čili analýza transferového okna, velká pětka. Hmm. To, je, to jsou do, to analýzy mezinárodních e, transferů o těch e, velkých pěti e, klubech in Anglie, Francie, Itálie a Španělska. Ti z vás, kdo to nemáte, tak je to ke zdarma ke stažení z tmsfifa.com. A také jsou tam zprávy GTM, které vydáváme každý rok o transferových aktivitách za celý rok. Obdržel jsem dvě písemné otázky eh, předem a ve svém úvodním proslovu eh, na ně zareaguji. Eh, FIFA je zastřešující orgán pro řízení fotbalu po celém světě. 211 členských asociací FIFA existuje. Ne, ne, to znamená nejenom země UEFA, ale i v AFC, což je Azijská fotbalová konfederace OFC, Oceánie. CAF, eh, Konfederace eh, afrických eh, fotbalových států, potom tam máme Jižní Ameriku, Střední Ameriku a celou Ameriku. Ehm, takže jsme odhodláni poskytovat stabilní základ pro hru po celém světě. Jsme odhodláni podporovat transparentnost a dnes se zaměřím na úlohu FIFA co by globálního regulačního orgánu v souvislosti s eh, transfery eh, dospělých mužských hráčů a také pokud jde o eh, juniory. Takže začínají se, celý ten systém začíná předpisy FIFA. Ta stanovují, ty stanovují globální závazná pravidla, pokud je o status hráčů a jejich přípustno, pokud o jejich oprávněnosti eh, účastnice profesionálního fotbalu. Takže například brazilský hráč, který eh, se poprvé přesouvá do Evropy, do země jako eh, Belgie nebo Itálie a Španělsko, je tímto pokryt. Cílem eh, pravidel je eh, chránit bezúhonost eh, sportovních soutěží i ty, kteří se jich účastní. Jako jakýkoliv jiný zákon a tyto předpisy se nevy, nejsou statické, ale reagují na vývoj na globální úrovni v tomto sportu. V roce 2017 7, pardon, v důsledku práce úkolové skupiny FIFA vytvořila FIFA technologickou platformu a elektronickou platformu, která je k dispozici non-stop eh, eh, a používá ji všech našich 211 asociací. Na začátku, na začátku jich bylo 209 v roce 2007 a, a víceméně 7 tisíc fotbalových klubů po celém světě. Eh, kluby asociace musí zpracovávat se mezinárodní přesuny, transfery prostřednictvím této platformy. Potom je tady ještě další eh, eh, soubor pravidel, a sice příloha 3, eh, které, která popisuje, co musí ty kluby dělat při takovém transferu mezinárodním. Kluby a, a asociace musí, a svazy které musí přijmout určité kroky, nahrát dokumenty, které slouží k transparentnosti a musí přímo určitá prohlášení v systému, která vysvětlím. Cílem je prohloubit eh, transparentnost a odpovědnost a tu myšlenku bez uvolnosti, něco eh, tedy eh, té mravní celistvosti. Identifikuje se tam hráč v těch údajích, zaměstnavatelská smlouva, dohoda o transferu nebo pokud je to volný transfer, tak také to, že ten hráč už není angažován u svého původního klubu. Kromě těchto dokumentů eh, jsou eh, různé jiné věci, které eh, klub musí vyplnit. A sice odměny hráčovi, včetně premií, ten, hodnotu toho transferu a příslušných poplatků jména zprostředkovatelů, Eh, kteří jednají za hráče i za klub a, a také kluby musí deklarovat, kolik eh, peněz dostali ti jednotliví zprostředkovatele. Také musí eh, kluby zveřejnit čísla svých bankovních účtů a když ten transfer je proveden, tak musí klub nahrát důkaz o platbě, tedy doklad o platbě jako jakýkoliv jiný technologický systém nebo systém vedený pravidly, a eh, eh, se také sleduje dodržování, eh, nebo i v tomto systému se dodržuje sledování a FIFA to vede velice vážně. My máme celou sérii těchto aktivit k ověřování pravosti těch dokumentů a informací. Snažíme se tedy zajistit nejenom, aby ty transfery byly Eh, úplné, ale také, aby ty informace byly přesné, aby tam všechno bylo popsáno podle předpisů FIFA. Když eh, čekáme eh, nedodržení plivu, nebo podezíráme nedodržení, nedodržení Máme podezření na nedodržení předpisů, kontaktujeme hráče i kluby a požádáme je. Pokud nedodrží, pokud je jasné porušení pravidel FIFA, uložíme sankce. Buď na úrovni FIFA TMS, to je 14 000 švýcarských franků. Pokud je to systémová záležitost, tak to jde před kazinský výbor FIFA, kde můžeme až zakázat transfer. Asi si pamatujete něco, co proběhlo ve Španělsku, kdy docházelo k nepatřičným přesunům nezletilých hráčů. Můžou to být vysoké tedy ty sankce mohou být tedy vysoké peněžní pokuty i zákaz přesunu. Přístup do platformy to je bereme velice vážně a je to eh, omezené, takže nemají přístup všichni. Máme celou eh, řadu eh, dotazů od novinářů a od veřejnosti, kteří chtějí ten přístup do toho systému, ale ten přístup je omezen na zaměstnance klubu a členů našeho členy podvalové svazu. Přístup poskytujeme pouze Mm, po prověření eh, těch jednotlivců, kteří chtějí eh, pře, eh, přistoupit do systému. Nemohou to být zprostředkovatele. Ještě před poskytnutím přístupu, kromě prověření těch lidí, Eh, ověříme jejich počítačové dovednosti, to jestli uh, hovoří čtyřmi jazyky FIFA, alespoň jedním ze čtyř jazyků FIFA, a jestli dostali školení od jiných učivatelů. Musí také uh, ti lidé podepsat uh, dohodu o důvěrnosti. Uh, školení a podpora. Každý uh, rok máme uh, čtyři konference po celém světě kde ukazujeme eh, uživatelům změnu eh, předpisu, zlepšení systému a obecně to, jak eh, zlepšit úroveň dodržování těch předpisů. Potom tady máme také to online centrum podpory a máme také e-mailovou a telefonní podporu uživatelům 24 hodin denně ve čtyřech jazycích FIFA. Ten systém má několik modulů a funkcí. Jeden z nich je modul pro eh, nezletilé, eh, pokud eh, mají být převáděni nezletilí, kteří nejsou státní příslušníci. Jak asi víte, FIFA zakázala transfery nezletilých hráčů. Ovšem některé výjimky z toho pravidla stanovené článkem 19.2 byly Eh, schváleny rozhodovacím systému eh, FIFA a to je eh, popsáno v příloze 2. Před registrací nezletilého se musí převádět příslušné dokumenty. Příslušný specialista ve FIFA to posoudí a, je to předloženo před eh, rozhodce v rámci systému eh, FIFA. Opět to posuzuje, eh, po, podporuje transparentnost. Ještě než budu hovořit o TPO, já vím, pane předsedo, už jsem vyčerpal těch 10 minut, tak doufám, že dovolíte ještě několik dalších minut. Tak chtěl bych zdůraznit, že v rámci podporování toho cíle transparentnosti a správného řízení jsme eh, zavedli eh, DMS, to znamená domácí eh, verzi toho mezinárodního transferového systému a Nizozemská fotbalová asociace už ten systém funguje, tedy používá od roku 2014. Čili to, tato technologie je k dispozici těm domácím fotbalovým svazům, aby tedy mohli lépe vymáhat ta pravidla pro domácí převody. Vlastnictví třetími stranami po konzultačním eh, procesu a eh, s eh, účastními po celém, po celém světě FIFA přijala zákaz roku 2015, ke kterému bylo přechodné období od 1. ledna do, do 1. května 2015. Oznámili jsme to oběžníkem členským svazům a potom tam byla celá řada pozměňovacích návrhů já jsem říkala, že tohle je eh, zákon, který se neustále vyvíjí, tak tohle je, eh, ukázat, eh, tohle je ukázka takové změny. Nový článek 18 ter mění definici třetí strany a také o transparentnosti pro transparentnost kluby, které chtějí podepsat vlastnictví třetí stranou, musí tento převod nahrát do toho systému. Takže do roku 2015 kluby a členské svazy nahrávaly své dohody o třetím vlastnictví do systému TMS a bylo jich tam eh, nějakých 6500 dohromady nahráno. Systém byl také změn, eh, změněn v důsledku eh, těch nových pravidel FIFA a sice pokaždé, když klub angažuje hráče, tak musí deklarovat nebo pozitivně nebo negativně v systému, jestli je tam eh, eh, vlastnictví třetí stranou, pokud jde o posun, přesun hráče. Pokud ne, tak eh, nahrajou deklaraci, kterou prohlášení podepsané hráčem samotným, kterým se garantuje, že tady není žádné takové vlastnictví. Pokud jde o kontrolu tohoto, my to také kontrolujeme, a zahájili jsme celou řadu šetření proti fotbalovým svazům po celém světě, eh, aby vysvětlili eh, ty eh, dohody, které mohou být považovány za dohody o, vlastnictví třetí stranou. FIFA také vydala řadu sankcí vůči klubům peněžních i zákazů transferu a je to, eh, to k dispozici, bylo to dáno tisku tedy k dispozici. Čili je to eh, zásadní ostrašení pro eh, kluby, které chtějí uzavírat dohody o vlastnictví třetí stranou. Vědí, že budou důsledky z toho. Já si myslím, že to je, otázka, to je odpověď na první otázku a vidím, že pan předseda říká, že už končím, takže tu druhou otázku, která byla položena písemně, už nechám na diskusní část. Děkuji. Yeah, thank you very much. Ano, děkuji vám. Pani Moris, vy jste nám dala k dispozici eh, rozsáhlé eh, podklady, které osvětlují tento systém. Otázka, která se posléze vynoří, je, kdo to kontroluje, jak je to efektivní a na to vše se posléze zeptáme. A dále eh, dávám slovo panu Julienovi Zilbersteinovi, který je právním poradcem UEFA a On by nám chtěl něco říci o opatřeních eh, k zvýšení integrity a transparentnosti na eh, fotbalovém trhu. Prosím, pane Zilbersteine, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Předně bych chtěl zdůraznit, že vzhledem k velkému rozsahu finančních transakcí, eh, které tedy jsou do toho eh, zapojeny a vzhledem k roli fotbalu dnes, myslím, že je férové, aby existovala určitá míra kontroly ze strany veřejných orgánů na všech úrovních a zejména eh, na úrovni Evropského parlamentu, jenž je jediným přímo voleným orgánem na eh, půdě Evropské unie. Takže vítáme tuto iniciativu výboru pana já se jmenuji eh, Julien Zilberstein a jsem právním eh, poradcem UEFA. Jsem mm, francouz, ale eh, budu se snažit pokračovat v angličtině. Jak víte, UEFA je řídícím orgánem fotbalu v Evropě a mm, má tedy významnou odpovědnost, stěžejní odpovědnost, velkou odpovědnost. A dokonce ještě větší odpovědnost, protože fotbal dnes čelí celé řadě výzev, eh, které volají po společném úsilí eh, všech eh, zainteresovaných zúčastněných stran. A mám zejména na mysli riziko korupce, finanční nestabilitu, a další hrozby eh, v rámci hospodářské soutěže a v rámci eh, rovnováze ve sportu. A povaha těchto výzev je taková, že skutečně volají po eh, rázné odpovědi ze, straně, ze strany zúčastněných stran. Odpovědi, která posílí sportovní etiku, eh, která prohloubí a rozšíří eh, dobrou zprávu, odpověď, která zajistí sportu pozitivní budoucnost. Pokud jde o nás v rámci UEFA, my jsme přijali zcela konkrétní opatření, abychom vnesli transparentnost do finančních transakcí ve fotbalu. V roce 2010 jsme eh, zavedli takzvané nařízení o finančním fair play, a finanční fair play je možná eh, tou nejctižádostivější finanční eh, regulací, která kdy byla v rámci sportu přijata. A sedm let poté, myslím, lze konstatovat, že finanční fair play do značné míry eh, zlepšila odpovědnost a transparentnost ve fotbalu. A stejně tak finanční fair play přispěla ke stabilizaci Eh, financí. Například v roce 2010 fotbalové kluby v Evropě nahromadili 1,7 miliard eur eh, na ztrátách. 1,7 miliard eh, na ztrátách v roce 2010 mm, v tedy pokladnách fotbalových klubů v Evropě. O pět let později, v roce 2015, se tyto ztráty snížily na něco málo přes 300 milionů eur. To znamená, mezi lety 2010 a 2015 za pouhých pět let ztráty fotbalových klubů se snížily z 1,7 miliard na pouhých 300 milionů eur díky nařízení Financial Fair Play. Ale to ještě není vše. Přibližně ve stejné době jsme e, přijali také opatření e, vůči e, té skupině, o které hovořila paní Kimberly, tedy TPO, a to vedlo FIFA k zákazu této praktiky na celosvětové úrovni v celosvětovém měřítku. Nicméně musíme připustit, že rozsah vlivu eh, UEFA a také eh, pravomoci UEFA eh, vůči Vůči těmto eh, postupům je limitováno a také daňové úniky a také um, offshoreové platby. Eh, to je jedna z oblastí, kde naše sféra kontroly je omezená. Eh, samozřejmě musíme hledat způsoby a musíme eh, inovativním způsobem vnášet transparentnost do podbalového eh, odvětví, ale eh, rozsah národních daňových režimů jsou mimo náš dosah, mimo naše pravomoci Včera, když jsem eh, cestoval do Bruselu, jsem si eh, pročetl dokument vypracovaný eh, výzkumným centrem Evropského parlamentu o státních podporách sportu a tam se píše, že preferenční daňové zacházení je skutečně něco, co spadá do pravomocí Evropské komise, policie a jsou tam články 107 a 108, mm, e, tedy a také do článku 1078 Evropské smlouvy. A Evropská komise několikrát a také nedávno e, ve vztahu k některým profesionálním prominentním fotbalovým klubům ve Španělsku toho využila. Eh, závěrem bych chtěl říci, že UEFA je vždy odhodlána eh, spolupracovat s evropskými orgány. My jsme již vedli velmi plodný dialog s institucemi Evropské unie a vedeme dál. Například tento dialog nám umožnil v roce 2014 eh, navázat jedinečnou eh, spolupráci s Evropskou komisí a jedním z důkazů eh, našeho odhodlání spolupracovat a diskutovat s EU je otevření stálého reprezentativního zastoupení UEFA zde v Bruselu a ku podivu to bylo otevřeno v den, kdy Evropský parlament přijal své usnesení o sportu, takzvanou Takulovu zprávu. A když se podíváte na zprávu pana Takuly, tak si uvědomíte, že eh, ve mnoha ohledech týkajících se sportu Evropský parlament a UEFA sdílejí tutéž filozofii. Děkuji mnohokrát. Vielen Dank. Eh. Děkuji vám, pane Zilbersteine. Já bych chtěl říci, že zde diskutujeme skutečně otevřeně, je to slyšení, a to, co e, z toho vyvodíme a e, uskutečníme o tom, budeme hovořit později, když jsme tady měli i pana komisaře Moskovičiho a také paní komisařku Jourovu dvakrát, která e, má tedy na starosti daňové úniky. Nyní bych chtěl dát slovo panu Gregorovi Reitrovi, je ředitelem Německého svazu fotbalových zprostředkovatelů a také působí na evropské úrovni úrovni. Máte slovo rovněž 10 minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vašemu výboru pana za to, že nám umožňuje představit vám naše náhledy o legislativě týkajících se agentů. Na úvod bych chtěl představit naši organizaci, vzhledem k tomu, že sedím po boku zástupců FIFI, UEFI, tak možná ne všichni vědí, kdo je vlastně EFAA. Takže eh, jsme eh, nezisková organizace založená v roce 2007, eh, sídlo má v Hágu v Nizozemsku a zastupuje nás pět členů ehm, z pěti různých členských států. Čtyři jsou členové správní rady, zastupují ty velké ligy, pouze nemáme zástupce té velké španělské ligy. takže a Jako stálého gesta máme Markose Motu z brazilského združení eh, fotbalových agentů a, a já jsem také jedním pak z těchto eh, zástupců. Eh, mm, dohromady je to 17 členů Ehm, to znamená z EFAA je zastoupena Evropská unie, dále je tam pět eh, členů, eh, tedy pět zemí z Evropské unie, včetně Brazílie, pak a Austrálie, Argentiny. A jaký byl v podstatě důvod založení EFAA? V podstatě to bylo um, um, díky Bílé knize o budoucnosti sportu, kterou vydala Evropská unie v roce 2007. Tam eh, se hovořilo o určitých aspektech, povinnostech těchto sportovních agentů, o transferech sportovců, následně po určitých případech korupce. Došlo tedy k případům eh, takové eh, nekalým případům a to tedy vedlo k tomu, tady budu citovat, že jsou tu informace o nekalých praktikách v aktivitách některých agentů, které vedly na, k korupci, k praní špinavých peněz a nebo zneužívání nezlatilých hráčů v Evropské unii, ale i po celém světě někteří z těchto agentů vzali tuto bílou knihu opravdu k srdci a řekli, ano, takováto praxe je realita, je třeba to řešit a agenti by měli být právě jedni z těch lidí, kteří napomohou ukončení těchto praktik. No a z toho důvodu byla vlastně EFA založena a jaké jsou cíle eh, EFI, že prostřednictvím samoregulace bychom chtěli eh, zavést a zachovat vysokou úroveň profesionality eh, v postupech agentů, zajistit regulační kontroly a profesionalitu ve fotbalovém světě. Eh, jsou tu takové tři hlavní záměry, kterými se EFA řídí a kterých si přejeme tedy dosáhnout, tedy eh, průběžné vzdělávání eh, agentů. Myslím, že je naprosto nutné, aby agenti opravdu věděli, co vlastně dělají, eh, jaký je ten regulační rámec, v rámci kterého mohou působit. Nepochází to jenom z FIFI nebo UEFI, ale celkově i na národní úrovni, protože, jak víte, existují odlišné úrovně té národní úrovně, když eh, dochází tedy k tomu umistování hráčů branži. Požadujeme vysokou úroveň transparentnosti, zejména co se týče toho finančního toku, protože když sledujete ty finanční prostředky, tak e, zjistíte, že ti lidé, kteří stojí v pozadí, nebo e, ty praxe, e, které tam se objevují, tak jsou předmětem právě těch šetření. Týká se to agentů, klubů, nejrůznějších združení. Tady to je další věc a to je ochrana nezletilých. Ten stávající regulační rámec není dostačující, aby ochraňoval ty nezletilé v přesunech po celém světě za jinými eh, záměry, než je tedy, eh, tedy za tím záměrem jiným, než je to praní špinavých peněz. Stávající situace tedy mm, v roce 2015 bylo zavedeno nařízení na práci prostřednictvím zprostředkovatelů. Tady v Bruselu byl zorganizován také workshop v roce 2009, účastnil se ho i ředitel FIFI. bylo to díky tomu, že bylo zapotřebí, aby ty transfery, eh, které byly prováděly eh, těmi nelicencovanými agenty, mohly být sankcionovány ze strany FIFI. To znamená, ten předchozí systém licencí byl změněn, ale FIFA se rozhodla otevřít trh eh, vlastně i nelicencovaným eh, agentům a změnit tak tedy ten předchozí systém. A následně eh, tento rámec uplatňovali, tedy měli uplatňovat členské státy FIFA. nicméně ta různorodost pravidel byla opravdu složitá těžko se pak eh, vlastně ten, ty nekalé postupy eh, mohly prokázat. Jenom abych poskytl určitý přehled té škály, kterou tu vlastně máme v dnešní EU. Když eh, působíte ve Francii, potřebujete licenci, abyste mohli mít registraci ve Španělsku, musíte eh, projít jaksi interviem a to je nutné ve španělštině, což je složité pro lidi, kteří nežijí ve Španělsku. Ve Spojeném království zase máte nějaký centrální orgán, takový ten clearing house, eh, V Itálii pouze italští rezidenti mohou být registrováni a tam a pak došlo k určitému protestu a opuštění těch italských agentů z EFI. Eh, ta eh, role eh, zprostředkovatelů vlastně je zkomplikována tím, že tu existují různé úrovně, různé legislativy nebo vládních norem, které jsou platní pro různé členské státy. Takže tady jen takový ten přehled těch nových pravidel uplatněných v šesti členských státech. Tady bych chtěl upozornit, že ty plat, platy agentům mají škálu od 3% ve Španělsku, Holandsku, Itálii až po 10% ve Francii. Potřebujete také různé druhy dokumentů, licenci ve Francii, intervium ve Španělsku a v neposlední řadě, abyste mohli pracovat v těchto eh, zemích, musíte zaplatit 3800 eur ročně a pak jsou tu poplatky jednorázové 500 eur. Tak, jak se k tomu staví EFA? My nabízíme spolupráci a expertizu jako takový souborný eh, orgán agentu, abychom zabránili těm nekalým postupům ve fotbalu. Také e, povzbuzujeme členy, aby přijali takový etický kodex. Německo, Nizozemsko ho přijalo v roce 2017, Česká republika na něm nyní pracuje a všechny ostatní členské země by tak měly učinit v roce 2018. některé národní združení byly e, přijaty národními fotbalovými združeními jako rovnocení partneři, to je případ Německa, Nizozemská, České republiky. No a situace v Německu 10. února 2016 Německá fotbalová liga, Německá fotbalová asociace a Združení fotbalových agentů podepsali memorandum porozuměním kde vlastně DFVV byla zvážena jako oficiální partner pro tu fotbalovou ligu i fotbalové združení. A zahájili také jednání o vytvoření dlouhodobého partnerství mezi těmito třemi signatářskými stranami. Jejich závazkem je, aby se nalezla ta řádná rovnováha ve fotbalu mezi tou ekonomickou stránou a emotivní stránkou věci. Mělo by to pomoci eh, takovému hlubšímu porozumění mezi jednotlivými pozicemi. Všechny organizace si přejí větší míru organizace eh, v oblasti fotbalových agentů a nyní se pracuje na takovém společném manuálu s pokyny a snažíme se také pohodně posílit tu situaci ochrany nezletilých v oblasti fotbalu na mezinárodní úrovni DFL, DFB a DFVV si přeji přijmout eh, jakékoliv zprostředkovatele, které vlastně, kteří pracují na základě podobných pravidel. Například eh, Německ, nizozemské združení eh, něco, takové postupy již uplatňují. No a ještě takové, to bylo tedy takové stručné Eh, představení té situace s agenty. Vlastně agenti eh, dostávají procentuální hodnotu za umístění hráče na základě tedy hrubého eh, příjmu každoročního toho hráče. Nyní ale samozřejmě FIFA to zakazuje, ale my nemáme nějaké komise z převodu, z těch převodových poplatků tedy provize, to vlastně vypláceno mezi těmi kluby. Jen ještě na závěr, ne všichni agenti jsou vlastně špatní. Většina transferů 95% je provedena korektně a podle pravidel a příslušných nařízení a většina agentů platí daně. A a chová se tedy korektně podle pravidel a jsou seriózní součástí této branže a my samozřejmě jim nabízíme spolupráce a snažíme se být nápomocní, aby to takto i nadále pokračovalo. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane doktore Rajtře. Já myslím, že ty problémy, které existují, i e, to e, odlišné e, uplatňování předpisu jste docela dobře vysvětlil, že máte docela krátkou úlohu, to je docela jasné. Nikdo by vám nepodsouval, že jedna část celého toho trhu se, tr, se, se chová nějak podvodně, ale my chceme zjistit, co se dá udělat ke zvýšení daňové transparentnosti a poctivosti. To je naším eh, úkolem. Eh, k tomu máme vypracovat návrhy a já teď eh, nebudu komentovat, ale otevřu prostor k debatě kolegů. Normálně tady máme pětiminutové sloty, minutu otázka a čtyři minuty odpovědi. Já bych byl vděčný, kdyby kolegové kladli své otázky osobně. A nejdříve začnu se spolu s zpravodajem Jepe Kofodem. Ten má tak trochu eh, další eh, prostor, pane Kofode. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci. Myslím si, eh, že pro všechny milovníky fotbalu bylo bolestivé vidět, co se děje ve světě fotbale. Pokud jde o daňové úniky a tak dále, poté co Ronaldo 63 milionů přesunul do schránkových firm eh, na britské panenské ostrovy a ušetřil 25 milionů na daních. No, bylo to odhaleno. Nebo Lionel Messi uh, uh, údajně defraudoval uh, od španělského státu 1,4 milionů eur přes daňové uh, z ráje a byl dokonce odsouzen na podmíněný trest uh, k podmíněnému odnětí svobody. Čili eh, eh, jaká konkrétní opatření jste přijali eh, k tomu, abyste odradili lidi od takovýchto kroků? FC Barcelona po obvinění Messiho spustilo podpůrnou kampaň pro Messiho, která měla být No, my všichni jsme Leonel Messi, tak a to, to pořád funguje, takže chci se zeptat, eh, jestli UEFA a FIFA oficiálně eh, zareagovala na to, eh, tato kampaň. Reprezentuje to vaše hodnoty v UEFA a ve FIFA? Vy propaz, pro, prosazujete fair play? Neměli byste také prosazovat fair tax, spravedlivé zdanění, poctivé zdanění a jaké kroky jste přijali vůči FC Barcelona? A potom k panu Rinkersovi. Ty uh, eh, uh, eh, vidělky z obrazu, uh, tak uh, je to pořád uh, velký problém. Je tam tajná struktura UEFA, říká, že to moc neexistuje, že to není jejich jurisdikce. Čili jak vy byste to, uh, jak byste popsal ten problém? Dobrá, děkuji, JP. Já ještě uh, musím zdůraznit, že máme překlad do 12 jazyků a každý může také uh, hovořit svým vlastním jazykem. Takže kdo uh, začne? Paní Morris nebo pan Silberstein? Pan Silberstein, prosím. tak uh, podle uh, francouzských zdvořilostních pravidel by Kim Medley uh, hovořila jako první, ale teď jsem to tedy přijmul já. Musíme říci, eh, že eh, se domníváme, že eh, vyhýbání se daním je jasné ohrožení sociálních hodnot fotbalu a sportu. Nehovoříme tady, dnes tady hovoříme o fotbalu a o sportu, ale žádné hospodářské odvětví není imunní vůči hrozbě vyhýbání se daním. Jedná se o ohrožení celého regulačního rámce a celé širší mravní bezúhonosti eh, soutěží. Myslím si, že je otázkou všem eh, daňových eh, orgánů, aby zdenili kontrolu fotbalistů a jejich firm. Musí být jasné, že pokud někdo začne podvádět, tak on, ona musí Ehm, jasně čelit důsledkům takovýchto podvodů. Takže spolupráce mezi eh, finančními vyšetřovateli, daňovými orgány ehm, je opravdu eh, nezbytná k ehm, ověření takovéto, nebo k boji s takovou hrozbou. A my vyzýváme ke spolupráci s úřady, stejně jako jsme vyzvali ke konstruktivnější spolupráci mezi sportovními orgány a jinými orgány v jiných oblastech, jako bylo domluvání výsledků, eh, boj s chuligánstvím, proti dopingu a, a diskriminace. Takže spolupráce mezi veřejnými orgány a sportovními orgány může být také eh, součástí eh, řešení tohoto. Pane se, já si myslím, že pan neodpověděl na moji otázku. FCI Barcelona. Ano a e, prezident UEFA 27. E, řekl, že je otevřen jakékoliv reformě, aby ta e, hra byla spravedlivější a transparentnější. Takže jepe. Zopakuj ještě jednou smysl své otázky. Já jsem se ptal konkrétně na případ Messiho a FC Barcelony. Oni mají e, pořád ten hashtag Jsme všichni Leo Messi. Tam nejde o spolupráci s orgány, tam jde o hodnoty. A o to, jaké e, praktiky e, vy prosazujete v, mezi kluby. Poté, co už byl jednou odsouzen, je to, myslím, velice pochybné tohle. No tak vzhledem k eh, tomuto a k řadě dalších eh, k řadě dalšího dění eh, budeme podporovat finanční transparentnost a management a opět efektivní regulační rámec a efektivní opatření na všech, na všech úrovních. Okay, die Antworten sind ganz zufrieden, Frau Mor. Tak to není úplně uspokojivá odpověď. Paní Morris. Děkuji, pane předsedo. Já bych uh, zopakovala uh, připomínky mého kolegy. Myslím, že je třeba uh, rozlišovat mezi uh, úlohou FIFA a, a naše tedy, našimi tedy snahami uh, k uh, nastolení transparentnosti, pokud jde o uh, přesuny hráčů a uh, zdaněním jednotlivých hráčů. To mají na starosti jednotlivé eh, národní daňové orgány. A jak kolega říká, to eh, spíš patří do, tedy do pravomoci daňových orgánů. A pokud je o tu webovou stránku, které hovoříte, bych zareagoval na toto. Já nevím, eh, jestli i jako světový řídící orgán eh, FIFA by byla eh, schopná eh, proti tomuhle nějak zasáhnout. Děkuji, pan Reingers. Takže ta otázka byla, jestli je to velké nebo malé a jaké struktury se používají. No tak ty struktury jsou tady všechny k právům na zobrazení. A to eh, je národní eh, věc, pokud jde o zdanění, ale je to globální záležitost, ta práva. A jsou eh, globální, jde o to, kde tedy zaregistrovat to autorské právo. Oni si všichni vybudovali, aspoň v tom období, které jsme studovali. Pokud to dělají Ronaldo a Messi, všichni ti ostatní menší to také dělají. A kopírují své struktury. Byla spousta lidí eh, kolem Real Madridu, kteří měli stejné daňové struktury. Záleží na tom, eh, jaké máte poradce, ale všichni používali eh, ti velcí hráči takovéhle daňové struktury, některé legální, někteří méně legální. Ale taková epidemie, jak to je teď, nevím. A byl to velký boj pro daňové orgány. I také proto, že daňové orgány jsou národní a ty struktury pro uh, Eh, autorská práva a jsou globální, kdo odkud dostává peníze a tak dále. To je fakt těžké. Ale dělali to všichni. To bylo eh, naše hlavní zjištění. Ano, děkuji. A ty otázky budou tedy ještě upřesněny. Eh, prezident UEFA řekl, jsme otevřeni vůči jakýmkoliv reformám, které by sloužily dobré hře tak to je eh, hodně daleko záhlé prohlášení. A teď eh, spolu s Petr Ježek, prosím. Děkuji, pane předsedo, a přeji vám všem dobré dopoledne. Objem eh, peněz tekoucích sportem a zejména fotbalem je obrovský. Existuje i jednoznačně sofistikované způsoby, jak se pokoušet vyhnout se daním. Zdá se, jsou pryč dny, kdy eh, pionýr eh, Björnborg se prostě přestěhoval do Monaka, aby eh, nebyly zdaněny jeho tehdy skromné výdělky v jeho zemi. A otázkou je, jestli my jsme schopni to teď popsat, ten aktuální stav, ale tak paní Morris hovořila o sankcích. Já se ptám, jak často je ukládáte? Máte nějakou statistiku? protože to, myslím, hodně může eh, vypovídat o tom, jak ta eh, samoregulace funguje. A potom eh, databáze. Do jaké míry a jak, jakým způsobem ji dáváte k dispozici k těm tajovým orgánům a policejním a máte statistiky ohledně použití těchto informací? Děkuji, paní Morris. No, dobré otázky, tak za prvé. Případy, eh, které jsme eh, zahájili a uložené sankce. Nemám tady eh, tyhle statistiky, ale mohu říci obecně, že počet případů, zejména pokud jde o ten systém TMS, tak tam je nějakých 12 případů ročně otevřeno z technických i ze systémových eh, důvodů porušení tedy pravidel. Asi 80% eh, je tedy eh, potom vyrovnáno a potom jsou uloženy sankce jak monetární, tak na vyšší úrovni. Pokud je o to vlastnictví třetími stranami, tak tam byla celá řada sankcí. To poslední se týkalo belgického kovu FC Sereng, který eh, dostal tedy finanční postih i eh, zákaz eh, transferu na více registračních období. Takže ten regulační rámec probíhá už dlouhá léta, zejména od té doby, co ten systém tady vede. Ty sankce jsou daleko sáhlé a mohou eh, být až eh, milion švýcarských frank, eh, franků za porušení. Pokud jde o spolupráci s tajnými orgány, tak samozřejmě to my bychom provedli, kdyby nám to bylo nařízeno. Mohu vám říct, že za těch pět let, co já tam působím, dostáváme orgány zejména z Jižní, tedy dostal se zejména z Jižní Ameriky a my jsme na to vždycky zareagovali vždy, eh, eh, pokud nás o to požádal švýcarský soud, tak jsme eh, vyhověli. Takže ty informace jsou samozřejmě důvěrné, které máme v tom systému. Také dodržujeme švýcarské orgány, tedy předpisy o ochraně údajů, takže to, o, o, ty údaje o identitě hráčů a tak dále jsou důvěrné vlastní pravidla, a která dodržujeme. Takhle bych na to zareagovala. Děkuji, paní Boris. Pan doktor Rajtře, chcete ještě něco eh, doplnit k té praxi? Řeknu to tak asi. U těch statistik, než se omlouvám, že hovořím uh, materštinou, Pokud je o statistiku, tak já jsem už eh, na začátku říkal, že FIFA vytvořila takovou eh, statistiku eh, o tom, proč vytvořila tedy ten systém pro transfery hráčů. 70% transferů vlastně bylo prováděno v rámci tedy těch nelicencovaných převodů. Pokud se podíváte na ty sankce, které byly uloženy oproti těm, co bylo možné uložit, tak to bylo nula. V roce 2007 jsme si stěžovali, že jeden z velkých problémů v mezinárodním fotbale a v eh, národním fotbale DFB nemohu eh, vyloučit, je, že se neukládají postihy. Nemám eh, příklad z Německa. V roce 2008 Tusko Blends zavázalo jednoho hráče, tedy z Chorvatska, a přes nelicencovaného zprostředkovatele německý sportovní eh, časopis eh, eh, zveřejnil příslušní, příslušné účetní doklady, kde se ukázalo, že Tusko Blends tedy zaplatil proti pravidlům v DFB a FIFA. A, udělalo se, a, ukaz, a řeklo se, udělejte něco proti tomuto klubu a o reakce DFB byla. No, to my nemůžeme prokázat. Čili eh, já už nevím, co eh, tehdy chybělo eh, k tomu, aby se to dokázalo, ale naším dojem, dojmem bylo, že za ta léta 2007 až 2012 ten sankční tlak UEFA, FIFA a, a také DF byl na nejvýš slabý. Děkuji. Takže v Koblenci, to je moje vlast, já tam nejsem tedy členem v tomto klubu, ale vím, že po tomto celé prezidium odstoupilo. Každopádně. Takže teď máme eh, prostor eh, pro profesora Juana Fernanda López Aguiara. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, my jsme v tomto vyšetřovacím výboru Paramalips vedli šetření se zajímavými výsledky, ale možná ta setkání nebyla tak zajímavá jako právě toto, protože tu nyní šetříme to, jak bojovat proti daňovým podvodům a nyní tu hovoříme o fotbale, kde se prostě hýbe s obrovskými finančními částky a objevují se neustále skandály da- s daňovými podvody, kde se směšuje nejenom ta enormní finanční částka, ale vlastně celá ta poradenská síť, velké advokátní kanceláře, které se právě věnují tomu, jak odklánět přes ty fiktivní společnosti prostředky a je to prostě dlouhý řetězec, který končí v daňových rájích. Tady vyvstala konkrétní jména, my je všichni známe, ale je tu jeden prvek, který to všechno e, zhoršuje. Naprostá beztrestnost, i ta so sociologická, protože pokud evropská společnost rozvinula určité povědomí o tom daňovém podvodu, řekněme s takovou eh, i krutostí v politice. Nepodařilo se jí vybudovat nějaké daňové povědomí boje proti podvodům ve fotbalové oblasti. Jsou tu skandály sociologicky komplexní těch velkých um, lidí, kteří se dopouštějí těch podvodů. Známe tu tedy ti, kteří podvádějí, tak eh, většinou bývají potrstáni, ale tady v té fotbalové oblasti ten, eh, který podvádí, prostě eh, nadále hraje a je to společensky nějak přijatelné. Paní Moris tu hovořila o tom, tedy náhledu FIFI, co se může dělat ze strany FIFI, aby se navýšilo to povědomí proti podvodům prostřednictvím těch etických kodexů, ale zároveň tedy i to, aby hráč, který e, působí proti pravidlům, tak aby byl vyloučen prostě ze hry. Co můžeme udělat, aby se to očistilo, aby to byla větší míra právní ochrany, aby Eh, to byla tedy větší míra právní ochrany, aby se opravdu postupovalo rázně vůči hráčům, kteří takto podvádějí. Děkuji. Dvě a půl eh, minuty to bylo. Kdo by chtěl odpovědět? Dobrovolníci mají přednost. Paní Morris. Pane Silbersteine, prosím, paní Morris může začít. Prosím. fine. Thank you for... Děkuji za vaše komentáře. Pokud jde o eh, to uvědomění, určitě zavedení toho systému TMS je prvním krokem, protože kluby jako takové musí zveřejnit eh, eh, částku uhrazenou hráčům. Když hovoříme tedy o tom, od kdy pochází ta informace od roku 2010. A nyní máme za sebou sedmileté období. Kluby sami deklarují ty částky, které byly hráčům vyplaceny. To je určitě tedy transparentnější již. A je tady tedy ten krok k, k, směrem k odpovědnosti v tomto ohledu. Samozřejmě do jisté míry eh, je FIFA jakýmsi eh, eh, výběrčím těchto informací, protože je na klubech, aby přesně zveřejňovali, co dostávají hráči. Hráč nemá sám přístup k systému TMS, to znamená, kluby musí identifikovat, kolik peněz vyplatili hráčům a pak to musí tedy ověřit nebo sladit s tím kontraktem, který je vlastně do té informace nebo uploadován. A dále i deklarace o tom, kolik eh, hráč musí odvést na daních a to eh, se různí podle eh, zákonů když tedy máme 211 zemí, tak existují daňové režimy, které se samozřejmě různí jeden od druhého. Takže z hlediska regulačního rámce Prvním krokem byla, bylo to vlastnictví třetí strany a tady zajišťuje FIFA, aby eh, panovala transparentnost a určitě se budou diskutovat ještě další kroky, které budou učiněny v souladu s nařízením. Děkuji, já zaznamenávám kritický pohled pana Reitera. Chcete se k tomu vyjádřit? Ano, Vzhledem k tomu, že jste se dotkl také eh, poradců, hráčů a agentur, eh, tak jedna věc je jasná, že eh, pod, daňové podvody nelze tolerovat, ať už ve fotbale nebo kdekoliv jinde. O tom není pochyb. A tr- také se trochu bráním um, tomu, um, stavět fotbal do situace, že se stává pouze z daňových podvodníků a zločinců. To není pravda. Fotbal má určitě společenskou odpovědnost, které musí dostat, i když eh, Rainer Grindl, mm, předseda DFB, říká, že fotbal není politický, to je sice eh, zajímavé, protože Rainer Grindl seděl až do neděle v německém parlamentu. Určitě je fotbal společenská záležitost a musí eh, dostat své odpovědnosti. A tudíž i k předchozí otázce vaše našeho kolegy ohledně webových stránek FC Barcelony pro Lionela Messiho, to bylo rozhodující. Určitě, protože když ten dobrý muž podváděl na daních a byl potrestán, tak nelze potom dodatečně se s ním solidarizovat, tedy solidarizovat se zločincem. On se dopustil trestného činu ale to není specificky fotbalový problém po mém soudu, ale je to celospolečenský problém. Dobře, děkuji vám, děkuji a dále místo předsedkyně paní Lerna. Prosím, máte slovo. Děkuji. Mnozí eh, profesionální fotbaloví eh, hráči eh, se Eh, také snažili naučit, kromě fotbalu, také eh, jak nakládat se svými financemi. A eh, nejrůznější skandály poukázali na to, jakou roli tady poradci hrají. Samozřejmě, že to neznamená, že hráči mohou být zbaveni odpovědnosti za svou volbu, ale určitě role poradce a celkové kultury ve fotbale nelze ignorovat. Ehm, to znamená, odpovědnost musí být zachována na všech úrovních. A já bych se chtěla zeptat pana eh, Reitera jakým způsobem agenti zastupující vysoce placené hráči eh, poskytují usměrňování hráčům? Máte nějaké postupy, podle nich tedy se hráči, špičkoví hráči řídí a pokud ne, jaké jsou ty typické postupy a získávají agenti určitá usměrnění od těch střechových organizací? Děkuji. Děkuji. Já myslím, že to byla otázka přímo mířená na pana Rajtra. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za otázku jak mohou agenti pomoci. To samozřejmě eh, závisí na expertíze toho poradce. Většina eh, dnešních poradců kdysi také byli aktivní sportovci nebo profesionální hráči. Eh, to znamená, že mohou radit hráčům o jejich sportovním rozvoji. DFB nyní pracuje na pokynech e, k tomu, jak se hráč má nechat správně, e, jak si má hráč nechat správně radit. Tady jde jednak o e, kariérní postup. Nezletilý hráč například musí mít jiné poradenství než hráč, který je už téměř 30 letý a pracuje nebo hraje pro Real Madrid, Borussia Dortmund a tak dále. Druhý bod, do jaké míry mohou poradci poskytnout poskytovat i finanční daňové poradenství. To opět záleží na tom, jakého poradce máte. Pokud není finanční nebo daňový poradce, tak by od toho měl tedy jít, měl by toho nechat, protože to neumí a v Německu to ani nesmí. E, nicméně mm, je důležité a proto jako ve ve jsme eh, uspořádali také určité daňové semináře, kde jsme našim členům vysvětlovali problémy, které eh, se mohou objevit v daňových eh, sférách u fotbalistů. Samozřejmě já to nemohu, nemohu v tom radit, ale musím být schopen ten problém rozpoznat a pak sáhnout po speciálních eh, finančních poradcích z sítě, kterou máme k dispozici. Eh, speciálním problémem může například být, co se stane při transferu z Německa do Anglie nebo z Anglie do Francie, to znamená během daňového roku měním třeba bydliště a potom utrpím dvojí zdanění, například musím eh, potom správně deklarovat své daně. Tady musíme mít k dispozici síť daňových poradců, kteří se vyznají i v těchto mezinárodních záležitostech a Eh, podle toho mohou i hráčům radit. Děkuji vám. Je zde někdo z vás, kdo by chtěl něco doplnit k tomu? Pan Renkers nebo pan Zilberstein? Ne, nikoli. A nebo ano? Ne? V tom případě se dostávám k další otázce od pana kolegy Louis Michela. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval pozvaným hostům za to, že se k nám eh, dostavili což eh, neděkuji vyloženě za jejich odpovědi, ale za to, že se vůbec dostavili. Ehm, tady. Eh, já vás nechci kritizovat, protože samozřejmě všichni pracujete pro důstojné instituce, takže jste placení, abyste bránili ty instituce, které eh, vás platí. Já mám tři dotazy. V podstatě eh, ty tu již zazněly, ale nebyly zodpovězeny. Takže v první řadě, co si myslíte o té myšlence, omezit eh, fotbalisty, jejich agenty nebo kluby, anebo je nutit, aby tedy eh, jim mm, nevytvář, aby vytvářeli nějaké agentury, které, které budou korektní a budou mít jaksi čistý štít. Máme tu předsedu Združení mm, agentů. Pokud jsem to dobře pochopil, tak je to tedy mm, korektní agentura, co můžete dělat tady, aby se napravila i ta role těch fotbalových agentů. To je vlastně taková profese, která není nějakým kodexem um, popsána. Kdokoliv se může stát takovýmto agentem. No a třetí otázka, ta, má, ta je etického rázu. Tady pan Zilberstein, pan Kofot i pan uh, Eh, López Aguilar, tady pane eh, Zilbersteinem neznepokoje to, co bylo vyřčeno i nebylo. Případ Barcelony, případ Messiho, tady hovoříme vlastně o hráčích, kteří byli sankcionováni, byli uznáni vin, vinnými a v podstatě to tady není problém FIFA. A myslím si, že tato situace je úplně proti hodnotám, které byste měli zastupovat eh, jakožto FIFA, takže FIFA tady hraje důležitou roli, i tedy společenskou. Zdá se, že eh, FIFA vlastně tak nějak, eh, já nevím, asi nestojí v dobré pozici, protože to je morálně odsouzení hodné a chtěl bych vědět, jaký je tedy váš konkrétně názor tady na ten případ Barcelony. Já prostě nechápu, proč ve FIFA nemáte nějaký sankční systém vůči lidem, kteří byli uznáni opravdu vinnými. Eh, buď ten eh, klub, eh, nebo prostě celá ta nebo celá, celý ten případ je odsouzení hodný. A opravdu to, co se tu říká, to je eh, na, na okraji toho, co ještě přijatelné, tedy to, co se tu provádí s těmi daňovými ráji. Ale já bych chtěl vidět opravdu váš konkrétní názor, konkrétní doporučení pro to, jak změnit pravidla FIFI, aby se něco takového znovu nestalo, protože ta image, kterou tu vysíláte, ta je opravdu špatná, negativní. A, a já opravdu jsem velice zklamán tím způsobem, jak jste odpověděli. Kdo odpoví krátce a stručně, paní Morris nebo pan Reiter? Prosím. Da die ersten beiden Fragen Vzhledem k tomu, že první dvě otázky se týkají poradců hráčů, tak si dovolím na ně odpovědět. Co považuje, nebo co si myslíme um, o omezení tedy poradců a tak dále na e, zemi, bydliště hráče? Nic. Proč nemáme ještě jednotný systém zprostředkování? I tato otázka se dá snadno odpovědět. Zprostředkování práce je zemské právo nebo státní právo. Je to upraveno různě v zemích. V Německu eh, v paragrafu paragrafu XY sociálního zákonníku a tam se praví, že zprostředkování práce nepodléhá povolení a každý, kdo eh, to chce, eh, může zprostředkovávat zaměstnance. To platí i ve sportu. My jsme to už několikrát na ministerstvu vnitra, které je příslušné a také na německém ministerstvu práce eh, předložili a snažili jsme se o změny. Ostatně také v roce 2010 jsme FIFA předložili zlepšenou, zlepšený návrh regulace, abychom dospěli k vyšším standardům, ale jak víte, i to bylo odmítnuto. FIFA Eh, tento systém agentů, starý systém licencování agentů eh, zrušila a nyní, nyní tedy nám eh, dala nebo předložila tento systém zprostředkovatelů, což vlastně přináší ty problémy, které dnes z částí i máme. Děkuji vám za tuto jasnou odpověď. Paní Moris k poslední části, k morální integritě. Yes, thank you. Děkuji. A ptal jste se na sankce vůči hráčům a myslím si, že je důležité uznat, že FIFA se věnuje otázkám sportovních sankcí vůči hráčům, takže v napojení na to, že byl hráč odsou, označen jako vinný jako národním združením právě za to eh, takzvané match fixing, tak eh, tady ehm, samozřejmě FIFA je regulačním orgánem v této věci a tato informace se dostane do toho eh, systému TMS, to znamená eh, dále tedy toto označení u toho hráče zůstane ta informace. Jak jste předeslali již na úvodu, váš výbor má omezené pravomoci, co se týče vyšetřování Stejně tak i FIFA má omezené pravomoci, co se týče toho šetření, které můžeme provádět eh, ve všech těch šetřeních. Mm, my eh, vlastně eh, ty naše příslušná, ta naše příslušná združení, my se na ně obracíme, žádáme je o informace a pokud nám odmítnou ty informace poskytnou, tak my nemáme nějakou pravomoc eh, k nějaké následné eh, postupu, pokud oznámí, že ty informace jsou eh, například důvěrné. A my se činíme dělat maximum i v té eh, věci z těch sportovních prvků, takže FIFA jako regulační orgán eh, vůči té hře jako takové, ne vůči daňovým podvodům nebo jakýmkoliv dalším druhům porušování národní legislativy, nejen v té legislativní, pardon, v té daňové oblasti, ale i v jiných oblastech. Děkuji. Dalším na mém seznamu je kolega Stylius Konuklu, prosím. Děkuji, pane předsedo. A já budu velice konkrétní. Vy používáte tu argumentaci toho, že daňové úniky to je záležitost příslušných národních daňových orgánů, takže bych se zeptal vás, jak zástupce FIFI, tak UEFI, v případě, že například hráč je odsouzen z daňového podvodu v zemi, kde hraje nebo v jeho vlastní zemi, tak eh, můžete vy mít pravidla pro sankce takovýchto odsouzených hráčů pro daňové úniky? To byla první otázka. A ta druhá, pan Rangers řekl, eh, že zná mnohé kluby v Nizozemsku, kde majitele těch eh, týmů vlastně nejsou ani známy, takže to vypadá, že tu zřejmě máme i případy praní špinavých peněz nebo financování terorismu či obchodování s drogami, cokoliv, když vlastně eh, nevíme, kdo vlastně vkládá každoročně miliony eur – Eh, do těch týmů, tak je tady cokoliv možné. Jste ochotní eh, stanovit konkrétní pravidla a požadovat eh, o maximální kontrolu, co se týče vlastnictví klubu po celé Evropě nebo i ve světě ze strany FIFI. A znovu cituji pana Rangerse, on na úvodu řekl, že regulátor je vlastně ještě více skorumpovaný než hráči. Cituji vás správně? To byla odpověď, kterou jsme obdrželi. Vy jste měl dvě minuty na otázku a už jste překročil dobu. Já se na to ptám, protože jsem chtěl pana Rangerse citovat řádně. Ale opravdu již stačí, říká pan předseda. Pane předsedo, vy jste dal kolegům více času. Dejte mi prosím 30 vteřin. Eh, počkáme si na odpovědi a pokud ještě zbyde čas, tak můžete položit další otázku. Eh, takže pan Rangers, prosím, můžete začít. Já si myslím, že to je otázka na zástupce FIFI. Chtěl bych říci, že to eh, jako respekt lidí z FIFI, ta míra je velice nízká vzle, právě z důvodu těch korupčních problémů, které oni mají. Takže pokud chcete jejich pomoc, aby regulovali, když oni sami tedy měli tak závažný problém, tak je to složité, ale to by oni sami měli zodpovědět. Kdo by se chtěl vyjádřit k otázce ownership? Paní Morris. So your two questions were one... Ano, takže dvě otázky. Jedna se týká vlastnictví týmu, když tady majitel není znám. Na to zareaguje jako první. Takže FIFA má nového předsedu, máme tu novou vizi a, a k tomu, co řekl pan Rangers, ty případy to byla minulost. Myslím si, že tyto případy byly organizačně u nás vyřešeny. A samozřejmě ten záměr tu se A, rozšiřuje tedy, co se týče profesionalizace fotbalových klubů po celém světě. Je důležité vědět, že tu mluvíme o fotbalových klubech po celém světě, nejenom v Evropě. FIFA zavedla tedy ten licenční program, kde tedy vyžaduje e, kvalitní zprávu a rozvoj. To jsou tedy novinky od roku 2016. Tam došlo tedy e, k zaměření na ten e, vytvoření eh, korektního rámce na regionální úrovni. My máme 211 združení, eh, přejeme tu mít nějaký regulační rámec pro to, eh, ten licenční postup, také i to aby um, tam byla kontrola nad uh, všechny eh, těmi dokumenty, nad tou finanční zprávou. To jsou tady způsoby, jakým se eh, FIFA snaží řešit i ty případy, kdy tedy vlastník eh, týmu není znám. A druhá otázka, co se týče daňových podvodů na národní úrovni nebo v těch národních odlišnostech, jak eh, jsem již podotkla, FIFA eh, se stará o regulaci z té sportovní hry a ne tedy daní, takže to určitě není pověřením tady tohoto eh, našeho orgánu, spíše jiné. My se snažíme vytvářet rovnocené podmínky pro všechny zahrnutá, všechna ta zahrnutá združení a v podstatě možná tedy porušování a daňové podvody se dostávají na různé úrovně eh, soudu, na národní úrovni my máme sportovní sankce, eh, které mohou být uvaleny hráči na národní úrovni, pak se Národní združení může obrátit na FIFU, aby se uplatňovala i na mezinárodní úrovni. My tu máme tedy takový rámec s metodou, že ty sportovní sankce, jako tedy ten eh, match fixing, aby tedy ty eh, sankce se uplatňovaly i na mezinárodní úrovni. Takže eh, se můžeme snažit i o to globální uplatňování pravidel. Děkuji. Pan Zilberstein, ještě stručnou odpověď. Já budu reagovat ve francouzštině vzhledem k tomu, eh, co tu řekl pan Michel, který eh, nás tady opustil ale i tak tedy odpovím francouzsky. Já jsem již předeslal a zopakuji to, že samozřejmě odsuzujeme jakékoliv postupy, které eh, vedou k daňovým únikům, protože to je naprosto nepřijatelný postup, eh, nejen eh, ve sportu, ve fotbale, ale kdekoliv prostě v naší evropské společnosti. Já chci zdůraznit, a tady se vracím k tomu, co řekla paní Morris, daňový únik to není problém, který by se přímo dotýkal UEFI nebo i FIFI. Prostě tyto organizace neřeší tyto případy jako takové. A v této oblasti i v jiných je tedy prvek, který nazýváme veřejný pořádek nebo veřejný řád. Pokud tedy my sami nemůžeme nějak postupovat, tak máme již zavedenou spolupráci s příslušnými veřejnými orgány, vyšetřovacími orgány a i zahájené postupy. Tak k tomu došlo i v Německu v případu Bochum, asi jak pane předsedo znáte, kdy prostě výsledky byly ovlivněny a my jsme měli velice kvalitní spolupráci mezi UFO a mezi příslušnými německými orgány. Takže tady opakuji, v této oblasti, která jaksi není pod naší kontrolou, um, ale panuje tedy koordinovaná spolupráce mezi veřejnými orgány. Děkuji. Eh, já vás žádám o pochopení, že musíme tady dodržovat čas. Eh, a teď Ernest Ortasun. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, já budu hovořit španělsky. V první řadě myslím si, že toto zasedání je velice příhodné, nejen z toho, jaký veřejný a mediální dopad má fotbal, ale také i k těm finančním částkám. Je to téměř 2% evropského HDP, což je obrovská částka. Některé věci se tu objasnily i v posledních dnech, tedy že je tu problém s kredibilitou regulačních orgánů, to, to prohlášení Platinyho a dalších řídících pracovníků, ty korupční progra- pro, eh, případy u FIFI, takže všichni si uvědomujeme, že je třeba ještě více se snažit, aby se jaksi znovu nabila ta důvěryhodnost, která byla ztracena. A mám tři otázky. První eh, na paní Moriza Fifu. Vy máte systém monitorizace transferu, ten transfer matching systém a máte sankce. Ale ty sankce, aspoň co víme, jsou napojeny tedy na případy nezlatilých. Máte nějaké sankce napojené na fiskální úniky a spolupracujete s daňovými úřady? Tedy máte nějaký systém, že když zaznamenáte nějaký případ daňového podvodu, tak budete spolupracovat s daňovými orgány? Máte nějaký mechanismus pro to? Dále, zástupce UEFI, byl bych rád, kdyby byl konkrétnější, aby nepoužíval jen takové obecné výrazy o tom finančním fair play a o příslušných normách, které máte. Vy pouze hovoříte o udržitelnosti finančních prostředků klubu, ale věnovali jste se i tomu, aby ty pravidla pro finanční fair play zaváděla i mechanismy proti daňovým únikům. Tedy zda v rámci těch vašich norem máte i ty případy daňových úniků. A za třetí, co se týče agentů, um, například uh, Jorge Mendes, uh, uh, to je případ tedy agenta, který popsali španělské orgány jako jasný případ daňových úniků. Takže jak to, že tento člověk může i nadále postupovat a vystupovat ve sportovním světě jako agent? Neměl by mu být stažená licence a takových případů je mnoho. Kolega, auch 2 minuten 17 sekund. No, takže 2 minuty 17 vteřin. Eh, kdo bude odpovědět, odpovídat eh, jako první na otázku důvěryhodnosti? Paní Morris? Možná, pane předsedo, eh, byste mi mohl pově- bo- bo- bo- pomoci a odpo- zopakovat tu eh, otázku. Ne, na to nemáme eh, čas. Tam šlo o to, jak člověk může získat důvěryhodnost po všech těch skandálech. To bylo to první konstatování. Tak byla klíčová opatření, která a, a, a FIFA zveřejnila. A, zveřejňování eh, všech těch transakcí pro všechny členy eh, rady, eh, nový proces zadávání veřejných zakázek, zahrnování zásad správného řízení do stanov jednotlivých organizací FIFA s novým předsedou a s novou organizací přijala jasné kroky, aby se od, od minulosti a aby nastoupila nová generace ohledně eh, tedy eh, toho zlepšeného systému řízení. Pane Zelbersteine, potom stručně a potom já budu mít otázku pana pana Reitera. Tak tady byla konkrétní otázka na paní eh, Morris, kterou neodpověděl. A, ta, a sice, jestli byly sankce v rámci transferového mechanismu, které se týkaly podvodů a fiskálních podvodů, protože Ehm, protože tohle zatím byly všechno sankce eh, k nezletilým. Ale já se ptám eh, eh, na spolupráci s daňovými orgány. Máte nějakou takovou spolupráci? Já si myslím, že jsem už odpověděl kolegovi, který odpověděl. Pokud jde o počet těch šetření, a pokud jde o sankce přijaté, tak eh, nařízení FIFA jsou základem, eh, podle kterého eh, stanovujeme sankce pro klubům. A ty mm, případy vlastnictví třetími stranami byly hodně publikovány. Například FC Sereng, belgický klub, dostal sankci v září pokud jde o eh, eh, porušení těch eh, pravidel o vlastnictví třetími stranami, že ty sankce přímo souvisejí s těmi tedy nařízeními, které, která se týkají převodu. My chápeme, že nemůžete okamžitě odpovědět na každou otázku a možná, že bychom ty otevřené otázky mohli potom ještě podat písemně. Pane Zelbeštajne, ještě chcete něco doplnit? Možná jste si všimli, že UEFA měla mimořádný eh, sjezd minulý týden a eh, předseda Aleksandr Šeferin eh, přišel s nějakými dalšími náměty na reformu systému. Navrhl možné cesty vpřed. A myslím si, že tam bylo 11 námětů k dalšímu vývoji finančního fair play a možnému vytvoření takového clearingu k eh, lepšímu eh, monitorování peněžních toků. Já bych také zdůraznil, že UEFA se tak eh, postavila proti TPO v dané době, tak to bylo proto, že TPO jsou firmy v zámořských jurisdikcích Eh, velice často eh, mají neprůhledné struktury vlastnictví, takže to je, myslím, ukázka toho, jak jsme odhodláni bojovat s tímto vývojem, který je eh, negativní pro fotbal i pro společnost. Děkuji. Teď už čas tak pokročil tak, že rovnou položím otázku panu Reiterovi. Co byste doporučili evropskému legislativci? Co bychom měli my podniknout, aby tady byla větší jednota? A teď eh, tady máme tři nezapsané řečníky, každý dostane jednu eh, minutu. A také eh, krátkou odpověď, prosím. Ana Gomeš? Majte Papaturunda Ruiz? A kolega Camit. Ano, začni. Když se objevilo Football Leagues, tak v Portugalsku bylo eh, řada právníků, eh, zejména Cristiano Ronaldo a dalších, kteří vysvětlili, že nevěděli nic. Že to nebyla jejich chyba. Ale samozřejmě to je eh, chyba všech těch právníků a zprostředků. A pokud FUEF a UEFA nepřijmou opatření, tak se stávají těmi umožňujícími faktory. Jsou to najednou Eh, v mafie, které umožňují daňové eh, úniky. Já se tam pana se. Máte nějaké informace, které by, stejně jako jsme, um, jako daňové eh, orgány pomáhali s tím rozhodnutí nadárodním společnostem, jestli máte také informace o daňových orgánech, které dělají, že nevidí, anebo dokonce povolují těm eh, fotbalovým hráčům eh, to, co se děje, eh, aby mohli podvádět stát? Pan Reinders. No, Nizozemsko má zvláštní daňový orgán pro uh, uh, hráče a myslím si, že tam to není součást mafie. A docela jistě mají málo lidí. Je to tři, jsou to tři, čtyři lidi. A ti bojují proti obrovskému průmyslu, který má spoustu peněz, takže tam už je ta nerovnováha. Myslím si, ale ne, nemám ale doklady o tom, že by byly součástí problému. Eh, tak teď majte, prosím, minutu. Sí, muchas gracias. Děkuji. Vy, eh, regulátoři, tu hovoříte o klubech a o federacích aby se unikalo z odpovědnosti. Já jsem Španělka a posledních pět předsedů barcelonského fotbalového klubu je ve vězení, ve vězení nebo jsou obvizení. A pan Miar, který je nadále předsedou a nechce odstoupit, je ve funkcích 30 let. S takovými prostředky, s tolika daňovými ráji a s takovou mírou korupce ze strany supervizoru, jak se může umožnit, aby byli takoví lidé 30 let ve funkci a neprokáže se korupce? Kdo chtěl odpovědět, nebylo to na nikoho zamířeno osobně, ale pana Reitrem, Tak eh, jestli víme, jestli je někdo skorumpovaný nebo ne, tak to je otázka, o které eh, prostě musí rozhodovat soudy. Z mého pohledu, eh, nejenom ve fotbale, ale obecně lze zasáhnout někomu, proti někomu, až pokud je pravomocný rozsudek. Máte pravdu, pokud jde o změnu systému. Eh, eh, pokud se čeká na eh, pravomocný rozsudek, pokud jde o daňové úniky a jiné přečiny, tak samozřejmě toto vyplývá z činnosti vyšetřovatelů. Proč nemůžeme Mendesovi stáhnout licenci? Tak to proto, že už je FIFA zrušila v roce 2015. Ale já bych navrhl, jestli bychom neměli eh, z, eh, vylepšit eh, náš e- etický kodex prostředkovatelů a na základě něčeho takového vylučovat lidi. Pan Zilberstein, 30 vteřin. Tak pokud jde o oši otázku, tak v dubnu 2017 UEFA schválila řadu modernizačních reform. Jejich cílem bylo zlepšit transparentnost této organizace. A mezi těmito eh, reformami eh, tam mm, byly také funkční lhůty pro předsedu UEFA a, a mm, členů výkonného výboru. Byla, to, a, eh, řada, a, byla tam řada dalších reform, ale měl jsem jenom 30 vteřin. Děkuji, teď pan Summit. Já taky eh, zareaguji na to, co říkal pan eh, Reinders na jeden z těch týmů. Děkujeme vám mimochodem eh, za tu investigativní žurnalistiku, protože díky tomu eh, naše práce může být komplexnější. Vy jste hovořil o eh, vlastnictví a investicích do klubů. Naši naši kolegové už se na to ptali. Ale když tady poslouchám na některé ty odpovědi ohledně těch různých požadavků na kluby, tak Eh, padá sem, eh, spadá sem proces eh, vytvoření registrace toho konečného vlastníka, tak aby tam byly zásadní procenta nebo významná procenta investic. Řešili byste otázky plného dohledání daru, zejména když to překročí určité částky, tak to byla přesně minuta. Kdo by řekl něco k vlastnictví? Paní Morris, prosím. Já si myslím, že ta otázka se týká toho, aby FIFA udělala další regulační pravidla. A kdykoliv je eh, vydáno nějaké nové pravidlo, nebo FIFA je začne uplatňovat na mezinárodní úrovni, jako je vlastnictví třetích stran, tak eh, se eh, lidé snaží to napadnout tím, že to neodpovídá jejich národním zákonům. Takže to je třeba zvážit předtím, než eh, zavedeme nějaké takové daleko sáhlé pravidlo. Například eh, arbitrážní eh, soud pro sport, který přeskoumává pravidla FIFA a zkoumá jejich uplatnitelnost na globální úrovni. Takže tohle je třeba mít na paměti vždycky, když eh, žádáte novou, novou regulaci, jestli něco takového nebude, eh, nebudou přeskoumávat jiné mezinárodní eh, organizace, jako je Mezinárodní sportovní soud. Dobrá, tak na poslední chvíli profesor Bentluke. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych eh, udělal rozdíl mezi eh, primárním příjmem, čili to, co eh, fotbalista dostane za svoji fotbalovou činnost, a sekundárním příjmem, a sice kdy jeho zdaněný příjem je investován do nějakých investic, například případy investice. Tam jedná se o primární příjem nebo o, o reinvestovaný sekundární příjem se kterým už fotbalové svazení se nadělají? To je první otázka. Druhá otázka tam se často hovoří ehm, o funkcionáři, kteří eh, dostávají eh, bonusy a kde nejsou takové prostory pro eh, daňové úniky, ale jak je to s příjmy s reklam? musí ty být oznamovány jako vedlej, výdělky z vedlejší činnosti fotbalovým svazům. Za třetí, transferové platby to eh, není zdanitelné, ale je to prostě eh, platba za odstoupení od smlouvy. A je to předloženo, tedy eh, po, po nebo neměli, by, nemělo by to být předmětem v daně z v kapitálových zisků, doktor Reiter? Odpověd za jednu minutu, prosím k první otázce. První, sekundární nebo primární eh, příjem? Já bych řekl, že to, co se investuje, je obojí. Oni eh, zejména pracují s obrovskými primárními příjmy a ne všechny eh, jsou schopni vydat. Ne všechno jsou schopni vydat. A to je k druhé otázce, alespoň z německého pohledu jsou to zaměstnanci, to znamená, že se odvádí daň z příjmu a tam je obtížné na této úrovni mm, podvádět na daních. Takže spíš se to eh, spíš ty podvody jsou na úrovni sekundárních příjmů. Pokud jde o příjmy z reklam, to je v Německu skutečně vedlejší činnost podléhající povolení, to znamená eh, podle právních předpisů eh, výsostné právo pro reklamy má vás a já jako hráč si mohu zvolit určitá území, určité typy reklam a pak musím ty příjmy zveřejnit. Transferové platby, jak jste uvedl, to je skutečně nesprávné, nesprávný pojem. Eh, je to eh, skutečně eh, určitá kompenzace nebo náhrada za nedokončený pracovní úvazek nebo smlouvu. To znamená, mm, že určité částky z toho podléhají potom zdaní. Já vám děkuji a děkuji zejména našim eh, čtyřem řečníkům, panelistům. Děkuji, že jste byli k dispozici, že jste s námi diskutovali. Eh, zbylo nám ještě několik otevřených otázek, které bychom vám eh, rádi ještě dodali a s prozbou o zodpovězení. A tím si dovolí uzavřít první část našeho slyšení. Přetáhli jsme, ale navíc jsme také začali o pět minut později. Nyní je 10 hodin 57 7 uděláme si 3 minuty přestávku a pak v 11 hodin pokračujeme v druhou části. I would like to start our second panel. Peter. Rád bych zahájil naši eh, druhou část. Petře, Petře Simone, prosím, abyste zaujal také místo. Tak eh, máme nyní následující problém, který vám hned vysvětlím a sice, že e, pracovní skupiny všech frakcí zasedají dnes a připravují e, schůze frakcí na příští týden a proto se zde trochu obměníme, ale určitě dorazí ještě kolegové. Já sám jsem udiven tou mizející přítomností. Já vás srdečně zdravím e, u druhého panelu. Máme trochu spoždění, ale dnes ráno jsme již diskutovali o odmítnutí, respektive zrušení návštěvy Caterpillaru. Eh, kolega Baje k tomu zaujal stanovisko a proto zde máme pouze BASF a novináře ze Süddeutsche Zeitung. To ale neznamená, že BASF by byla reprezentativní pro všechny problémy, které tam případně vznikají v rámci vyhýbání se daňovým povinnostem. Já se výslovně, výslovně vám děkuji, že jste ochotní se dnešní diskuse eh, zúčastnit. E, ostatně naše schůze je streamována e, po internetu. E, to je tedy určitá náplast na to, že je zde, nás, je zde málo poslanců úvodem. Jsem ráno již předeslal, že Eh, daňové úniky a praní eh, peněz eh, je něco jiného než vyhýbání se daňovým povinnostem, což se ještě nachází v rámci určitých legálních mantinelů a někdy je to i nutné. Bez ohledu na to bych chtěl uvítat oba řečníky, pan Bastia, pana Bastiana Brinkmana ze Süddeutsche Zeitung, který rešeršoval v oblasti daňové struktury eh, ASF. Asi před půl rokem eh, frakce zelených předložila dokument, vypracovaný, respektive komentovaný eh, zodpovědným členem správní rady BASF, který se zmínil v tom smyslu, že je tam několik drobných chyb, ale je to legální. Napřed tedy bych dal slovo panu Brinkmanovi a poté panu Wolfgangu Hásovi, který je prezidentem eh, Legal Taxes Insurance and Intellectual, je tedy expert um, na nejvyšší úrovni, který ovládá dokonale eh, všechna témata. Ale začít bych chtěl panem Brinkmanem, kterému uděluji 10 minut. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem evropským zákonodárcům, kteří mě pozvali. Hovoříme zde o korporátních daních a ozvat nebo nazvat vás zákonodárci asi eh, je poněkud eh, povšechné, protože eh, mm, korporátní daň je něco specifického a vaše jurisdikce je obecnější. Takže korporátní daně znamená daňové plánování. Váš panel pokládá otázku, zdali podniky porušují evropské právo. Evropská komise díky pravomocem Eh, čerpajících, které čerpají z evropských eh, smluv, rozhodli v mnoha případech, že daňové systémy uplatňované podniky v Evropě jsou ilegální. Eh, ovšem toto patrně také zmínil Evropský soudní dvůr. Například jedna firma v Irsku musela doplatit 13 miliard na daních. Nicméně týká se to respektive, netýká se to pouze evropských společností, eh, ale také amerických, které využívají určité mezery. Chci připomenout, že rozhodnutí eh, komise proti eh, firmě Fiatu, Fiat za selektivní, tedy je v popředí kvůli selektivním daňovým výhodám a Další případy se vyskytují v Nizozemsku a tady musíme tedy eh, lecos eh, dohánět. Je také zajímavé, že Evropská komise eh, se zmiňuje o státních dotacích v souvislosti s daňovými systémy a nikoli o daňových zákonech. My musíme vyčkat rozhodnutí Evropského soudního dvora, abychom zjistili, zda je to vůbec správně eh, proveditelné a použitelné. Vy jste se již zmínil o zprávě zelených ohledně BASF z konce roku 2016. Já jsem se na to také eh, díval, a, ale nechtěl bych se tady opakovat. Já sám jsem navštívil oficiální rejstříky, do nich jsem nahlédl, zejména pokud jde o struktury BASF v Nizozemsku, se nachází společnost BASF Netherland BV tohoto názvu. Může to být zajímavá případová studie koncem roku 2016, hovoříme tedy o období 2015 a předtím, 670 lidí pracovalo pro tuto nizozemskou firmu a vykonávali všechno to, co eh, patří k takovéto společnosti, které se zabývá chemii A chemická eh, část, ale byla pouze malou e, částí celkového příjmu společnosti. Zisk této e, nizozemské společnosti v roce 2015 činil 1,2 miliardy eur a pouze 77 milion eur mm, přicházelo z té chemické části. Eh, většina tedy pocházela z finančních eh, eh, obchodů. BASF Nederland Bivy byla mateřskou společností 39 jiných společností, které vlastně postupovaly finance právě této nizozemské společnosti. A ty platby byly poměrně nízce zdaňovány. Než jsem publikoval svou zprávu v novinách e, e, jsem se dotázal firmy a jejich e, odpovědi byly ku podivu velmi upřímné když jsem se ptal, co vlastně děláte, protože já se zabývám celou řadou reportáží o takovýchto podnicích. Většinou se pak vyjádřují no comment nebo dodržujeme zákon a většinou eh, o tom nechtějí podrobněji diskutovat. Určitě je mm, to i vaše zkušenost. BASF reagovali jinak. Tenkrát nám řekli, že daně jsou faktorem výdajů a v zájmu našich akcionářů se BASF snaží snižovat eh, tyto výdaje v rámci eh, stávající legislativy. To je také zajímavý bod, že mohu-li tedy vyložit jejich slova, že se cítí mm, povinování využít toto, tohoto daňového plánování řečí mm, fotbalové terminologie. Pokud hráči pouze hrají, tak možná, že pravidla hry jsou špatná. A tím se dostávám k, té spole, k tomu společnému eh, korporátnímu daňovému základu v Evropě. to je něco, co znáte ze zprávy. Já obecně eh, podporuji určitý druh CCCTB a také bych to uměl označit lepším slovem. Já žiji v Německu, i když eh, se zabývám firmami po celém světě a eh, Německo je velký exportní stát a to je také e, zajímavé v rámci CCCTB, protože to znamená, že německé firmy, které e, jako BASF mnoho vyvážejí, platí více daní v zahraničí než e, doma a to je zajímavé, nutno to vzít v potaz při debatě o tom, kdo je pro CCCTB a kdo nikoli. nejenom eh, země známe jako daňové ráje jsou eh, proti Někdo by očekával, že Německo je také pro CCCTB, ale e, věc je komplikovanější. Pokud jde o původní otázky, zdali společnosti porušují evropské právo, tak já nejsem schopen hovořit o legálnosti daňového plánování. Já tady e, e, nejsem Evropskou komisí, nemohu rozhodovat o tom, co je ještě státní pomoc a co nikoli. Já nejsem také Evropským soudním dvorem, jsem pouze novinářem a ve většině případů mohu pouze pracovat s informacemi, které jsou veřejně dostupné a to je další problém pro mě, ale myslím také pro společnost jako takovou, protože pokud jde o daně, víme toho příliš málo o tom, e, e, jak fungují tyto korporace a co vlastně dělají. Já jsem pracoval s materiálem z LuxLeaks, e, který určitě znáte, bylo to skutečně velmi poučné vidět v uvozovkách eh, ty skutečné eh, daňová, daňová přiznání nebo doklady, které jsou zpravidla skryty eh, před očima a jsou také zahaleny eh, daňovým tajemstvím. Jedna taková anekdota. Existuje zápis z jednoho oficiálního zasedání firmy v Luxemburku, eh, které začalo ve 4 hodiny 15 eh, odpoledne. Hovořilo se o mnohých věcech, důležitých otázkách, které je nutno opatrně projednat a pokračovalo to pak dlouhé, po dlouhé strany a pak Eh, to přitom ale podle oficiálního zápisu skončilo po jedné minutě. E, nicméně e, to zasedání se podle e, pravidel mělo konat jednu minutu v Lucembursku a tím pádem to uspokojilo potřeby daňových úřadů. To je pouze příklad, ale ilustruje to také tu problematiku. Prostě získal jsem náhled, jak naše korporátní daňové plánování vůbec může fungovat a díky oznamovatelům jsou nyní některé z těchto dokumentů veřejnosti přístupny. Můžeme změnit pravidla pravidla, zákony a mohou korporace měnit své daňové plánování. Po mém soudu potřebujeme více spolupráce. Na straně druhé samozřejmě eh, podniky chtějí chránit svá obchodní tajemství i finanční tajemství, ale faktem je, že potřebujeme mnohem více informací, než eh, máme dnes. Děkuji vám. Děkuji, pane Brinkmane, za eh, vaše eh, vysvětlení a také za eh, informace o rešerších, které jste prováděl. Poukázal jste na LuxLeaks, kde jde o to, že 350 velkých podniků využilo lucemburského zákonodárství. To není tedy ojedinělý případ. A nyní bych dal slovo panu Házovi, pokud možno na 10 minut. Děkuji, pane Langene, dámy a pánové, já vám děkuji děkuji za eh, pozvání do tohoto výboru a upřímně řečeno jsem eh, nejdříve váhal eh, s přijetím tohoto pozvání, protože tento výbor byl ustaven aby prošetřil daňové podvody v Panamě a s tím skutečně BASF e nemá nic společného, nemohu k tomu ničím přispět. A přesně řečeno ani přesně vymezenému dnešnímu tématu, totiž zda podniky porušují evropské právo. E BASF neporušuje žádné právo. Dodržujeme e, všechny právní předpisy, ať už evropské nebo e, národní. Dodržování právních předpisů je základem naší ekonomické činnosti. Já myslím ale, že téma je poněkud širší. Dovolte tedy, abych Ostatně doplňuje předseda za e, názvem e, debaty je otazník. Takže e, já na tu otázku odpovídám slůvkem nemohu, ale něco říci k daňovým preferenčním režimům, k daňové politice Evropy snad také a k daňovému plánování. A budu-li moci, budu se také vztahovat k BASF, prosím ale o porozumění, protože jednotlivá témata nemohu pojednat dopodrobna, je to velmi komplexní, navíc jsme také chráněni eh, daňovým tajemstvím a akcionářským právem, takže prosím o pochopení, pokud se toho budu držet, ale samozřejmě jsem k dispozici pro otázky. Na před daňové plánování. Daně jsou náklady a podniky jsou povinováni vůči svým akcionářům minimalizovat náklady a proto z hlediska akcionářského práva musíme platit pouze ty daně, které podle zákona eh, dlužíme. Ty musíme samozřejmě odvést. My zohledňujeme daňové náklady zejména v případě investičních rozhodnutí. Tam hrají daně určitou roli, nikoli tu zásadní, ale je to určitý faktor rozhodnutí rozhodování, kde investujeme. Tam je tedy eh, pro nás faktorem eh, daňová zátěž. Nyní k tématu eh, legitimita a principy zákonnosti v daňovém právu. To zní velmi teoreticky ale myslím, že je to důležité. Ehm, daňové právo umožňuje státům nakládat s majetkem soukromých, pokud je naplněna skutková podstata zákona, přitom daňové právo je vědomně černobílé. Nároky, eh, platby eh, jsou vykonávány bez eh, prověřování legitimity. To je i dobře a Platí to i v případech, kdy to zákonodáce takto úmyslně nedefinoval principu to platí i pro opačný případ. To znamená, vy nenaplníte skutkovou podstatu, eh, eh, na eh, kterou se váže daňový důsledek, pak nedojde k zásahu do vlastnictví ze strany státu. Ale daňové právo ve většině států díky takzvaným anti-avoidance rules připojil ještě kontrolu legitimity. Pokud se někdo chová eh, tak pouze proto, aby zabránil eh, platbě daní nebo odvodu daní, pak eh, platí takzvaná anti-avoidance rules, to znamená pravidla proti vyhýbání se daním. Pokud jde o další kontrolu legitimity, eh, tak ta po mém soudu již není eh, nutná. A to platí eh, zejména po projektech BEPS a ATAP Evropské unie, kdy pravidla anti-avoidance byla ještě jednou nově uspořádána. Kdo se toho drží? Podle jakých hledisek by měl se muset podrobit další kontrole legitimity. Německá pravidla, to asi víte, jsou mimořádně přísná a plně a již po léta eh, splňují eh, eh, pod, požadavky. A tak to platí i v mnoha evropských zemích. Eh, zní to, dámy a pánové, velmi abstraktně, ale myslím, že je důležité vlastně předeslat tyto úvahy, abychom to pak zasadili do kontextu. Daňové plánování se týká zejména investičních činností v zahraničí. Jestliže my jako multinárodní podnik který nemůže pouze investovat eh, eh, na domácím trhu, ale také v USA, Singapuru a jinde a po investičním rozhodnutí následuje alokace zisku v koncernu. Pokud eh, někde investujete, tak musíte eh, také přiřazovat eh, příslušné zisky a to má na starosti finanční úřad na jehož státním území to považuje za, za skvělé. To znamená otázka legitimity je eh, často otázkou perspektivy. Musíte eh, se někdy vcítit do pozice jiného státu a pak dospějete často eh, k jinému výsledku v otázce legitimity. Co je také důležité v této souvislosti, je nebo jsou daňové výhody, o nich hovoříme, protože my tady nehovoříme o daňových únicích, ale o legálních následcích zdanění. Tak ty jsou často vědomně tak, takhle eh, vytvářeny jako pobídkové systémy státu, aby pak tímto způsobem um, usnadnit investiční podmínky eh, v dané zemi. Uvedu dva konkrétní příklady z praxe BASF. Před eh, několika lety BASF v Singapuru s partnerem společného podniku investoval asi miliardu eur do velkého eh, komplexu v Singapuru za takovéto investice obdržíte eh, desetileté daňové prázdniny, to znamená deset let nemůž, nemusíte odvádět eh, daně z příjmu, z příjmu společnosti. Takže co je zavržení hodné na tom, když eh, podniky pro, mm, činí investice v Ázii, a mimo jiné investují v Singapuru i proto, že Singapur poskytuje desetileté daňové eh, prázdniny. Ostatně Singapur to neposkytuje selektivně, ale také to poskytuje singapurským podnikům. To znamená, není tady škodlivá daňová soutěž ve smyslu evropských právních předpisů. Druhý příklad. Finanční společnosti Belgie, jak známo, podporuje finanční společnosti fiktivní srážkou daně z vlastního kapitálu. Četné podniky proto mají finanční společnosti v Belgii. I BS, BASF fiktivní srážka daně, dámy a pánové, není pouze v souladu s evropským právem, ale také několikrát to vedoucí špičkoví ekonomové eh, doporučili například i německé vládě a eh, je to eh, i částečně uvedeno v návrhu GKKB v Evropě. Takže z jakého důvodu by podnik eh, tu, této úpravy neměl využívat? To bychom museli našim akcionářům vysvětlovat. A nyní se dostávám k poslední části, jen několik poznámek k minimálním standardům v daňové legislativě. Po mém soudu Poslední léta daňové politiky, ať už na úrovni OECD anebo EU, se orientují e, e, na obranu proti společnostem, které využívají příznivé úpravy jiných států. E, po mém soudu takto činíme druhý krok před prvním. Nebylo by celkem za to spravedlivější alespoň v EU bychom měli být z toho schopni, abychom definovali eh, minimální standardy eh, zdaňování podniků, ať už eh, určitým zdaňovacím vyměřovacím základem nebo něčím jiným a pak sledovat, zda se subjekty toho drží a pak v druhém kroku podniky, které využívají ještě dalších výhod eh, volat k odpovědnosti eh, na základě jiných právních předpisů. Bohužel eh, v rámci projektu BAPS cílem EU ani OECD nebylo právě toto, co jsem zmínil. zmínil. Po mém soudu by si nejdřív měly jednotlivé státy definovat tyto minimální standardy a až pak subjekty hnát eh, ke spravedlnosti. Eh, a závěrem se domnívám, že v rámci daňové legislativy v EU bychom měli neměli vytvářet příliš úzké, úzké hranice pro státy ani pro podniky, eh, protože hospodářská soutěž vždy obsahovala daňové pobítky. Je to důležité zejména pro méně rozvinuté země, které eh, mají také bohužel určité další eh, eh, ekonomické nevýhody pouze tak díky daňovým pobídkám můžou mít férovou šanci v rámci hospodářské soutěže globálně. A tento aspekt hospodářské soutěže platí o to více, že například eh, ve Spojeném království, ale také eh, v USA Eh, ta daňová soutěž právě v poslední době a navzdory iniciativě BAPS OECD eh, se opět tedy rozbíhá. Eh, musíme dávat pozor na to, abychom toto v Evropě nestráceli ze zřetele a abychom utvářeli takové podmínky, které nám umožní zůstat konkurenceschopným prostorem. Děkuji. Děkuji, pane doktore Házy. Já bych teď Eh, otevřel eh, prostor pro eh, poslance. Nejdříve dáme slovo spolu zpravodaji Jepe Kofodovi. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci nejdříve panu Denkmanovi mohli. Hovořil jste o transparentnosti a schopnosti zajistit spravedlivé zdanění v Evropě. Myslíte si, že eh, komise je dostatečně vybavená k řešení této otázky spravedlivého eh, zdanění eh, firem? Nebo myslíte, že by měla k tomu komise mít silnější pravomoci v těch případech, kterými jste se zabývali? A pokud je o transparentnost, je tady také otázka dohod o předem stanovovaných cenách. Protože tady je také spousta utajených, utajených záležitostí a hodně preferenčních režimů pro firmy. Myslíte si tedy, že tyto dohody by měly být e, zveřejněny? Jak bychom to měli udělat v e, Evropě? Doktore Házy, vy jste hovořil o daních jako o nákladu. Daň je ovšem také investice nebo e, za nebo poplatek za to, co vám společnost dává jako společnosti, jako firmě. Ale když hovoříte o daňových eh, podnětech, tedy eh, stimulech, tak ty jsou převáděny z jednoho volebního okrsku eh, do, do, nebo do druhého, určitě eh, z nějakých důvodů. Myslíte si, že je to ospravedlnitelné? Nebo je v pořádku, aby nějaká země nebo jurisdikce eh, mohla udělat daňovou jurisdikci nad činností, kterou samozřejmě, která probíhá na jejím území, ale pokud si vezmete zisky z jednoho území a převedete to na jiné území čistě z daňových důvodů, je to v pořádku? A proto eh, tady ta dohoda, kterou má Belgie a další, je eh, eh, podle mě velice pochybná. A potom ten společný daňový základ CCCTB, ale to je určitě dobrý nápad, ale nebylo by dobré také mít stejné efektivní zdanění v Evropě. Pan Brinkman. Tak ta první otázka se týkala toho, jestli Evropská komise je dostatečně silná k vyřešení všech těch otázek. Já si myslím, že eh, případ Apple ukázal, že může. A na druhou stranu, jak už jsem říkal, je to oficiálně eh, případ státní pomoci a tam se komise nezabývala eh, strukturami v tomto případě irského daňového práva a toho tím, jak se Apple chovala. myslím, že nakonec to eh, může být jenom takový první krok, nepřímý eh, způsob k debatě, eh, nepřímý krok k debatě o těchto věcech v Evropě. Druhá otázka a ty dohody o cenách předběžné, kde národní orgány a daňové subjekty se sejdou a rozhodnou se o nastavení investice v tom české státě. A jestli by to mělo být veřejné? Já si myslím, že by to mělo být co nejveřejnější. Samozřejmě jsou tady určité bariéry, pokud jde o to, jaké stroje se budou kde eh, zřizovat, tak aby eh, konkurenti nemohli eh, zjišťovat. No, oni investují mm, do nové chemikálie, na kterou my zatím nejsme připraveni. To by bylo asi příliš daleko, ale pokud jde o daňové věci, tak tohle jsou velké korporace, které eh, jsou akcionáři. A pokud se podíváte na eh, podání SSC, tak eh, ty, tady jsou stovky stran dlouhá. Takže nemyslím si, že tady větší transparentnost by byla takový problém. Jeho mikrofon. Volám se. Děkuji vám za otázky. Samozřejmě je zřejmé, že je třeba daní eh, k financování infrastruktury a všeho, eh, co, eh, z čeho máme prospěch. Ono samozřejmě to vyplývá z tedy příslušných zákonných pravidel. Pokud jde o tu zprávu zelených, tak ta nezmiňovala, že v daném období BASF zaplatilo 12,5 miliardy na daník z příjmu právnické osoby a potom eh, miliardy v eh, nepřímých eh, odvodech a v odvodech z daní a sociální zabezpečení a tak dále. Takže my určitě přispíváme k veřejným rozpočtům, to je bez pochyb. Ale k vašim otázkám. Pokud vádíte výnosy do nízkodaňových jurisdikcí, Eh, jenom kvůli daňovým důvodům, tak eh, eh, alespoň v Německu to nejde, postihují vás pravidla o vyhýbání se daním. To nejde. Pokud ovšem postavíte továrnu v zahraničí, tak je to úplně něco jiného. Tak to neděláte jenom z daňových důvodů. Je to v hospodářská činnost a z hlediska invest, země investice tak tam si zaslouží část daňového koláče a proto tady máme eh, vnitrofirmní pravidla pro transferové ceny. Druhá otázka. Minimální eh, vodítka pro eh, firmní zdaní v Evropě. To by mohla být myšlenka. My jako firma to neprotlačujeme. My máme přínos z daňové konkurence, to musím říct jasně. Ale pravděpodobně to bude třeba, pokud chcete eh, vytvářet eh, rovné eh, podmínky v Evropské unii. Děkuji vám. Teď se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce. Za EPP jsem tady já, proto se kladu první otázku. Vy jste mimo jiné říkali, že když se vytvoří společný eh, daňový eh, základ eh, jednotě, tak to vytvoří většinu problémů. Ten projekt je na stole. Jak v tomto ohledu řešíte, tedy vnímáte tu debatu o podávání hlášení po jednotlivých zemích a k tomu ty, ta jednotlivá daňová čísla. A potom daňová legislativa z hlediska narušování hospodářské soutěže. Ono obyčejně se hovoří o narušení e, soutěže, která je e, ve prospěch malých států, ve prospěch e, tedy oproti těm velkým. Ale víme, že daňová legislativa velkých států má určité komplikující klauzule a, a vůči tomuto. Jak, pane doktore Házy, tohle eh, vnímáte eh, pro eh, například internetové hospodářství, Apple, Amazon, Google, to jsou všechno daňové legislativy v Lucembursku, kde americké firmy jsou podřízené americkému předpisu a podle něj teprve eh, mohou vydělávat miliardy, zaparkovat je v daňových oázách a eh, mají z nich platit daně, až když eh, se vrátí do Spojených států. A poslední věc, když je tady společné, společný daňový základ, myslíte si, že by dávalo smysl hovořit o minimálních daňových sazbách? Eh, Evropské unii. Týká se to eh, samozřejmě eh, i pana Brinkmana, ale pan doktor Haas má jako slov, slovo jako první. Tak pokud jde o podávání zpráv po jednotlivých zemích, tak my jednoznačně toto podporujeme. Je to jeden z projektů BEPS OECD vůči finanční zprávě Oni tyto informace potřebují a jenom oni opravdu mohou tu eh, přiměřenost eh, rozdělení eh, zisků nějakým způsobem posuzovat. EU. E po, další věc už nepodporujeme. Nemyslíme si, že je rozumné, že když už máme v OECD mezi 60 státy, tak tento kompromis bychom měli realizovat v Evropě. Jinak se celé, celý BEPS rozpadne. A to by bylo to nejhorší, kdybychom neměli eh, rovnocené podmínky v globální soutěži. Proto prosím, eh, pokud to nějak půjde, držet se pravidel BEPS a nezacházet za ně. A to i platí i pro eh, zprávy po jednotlivých zemích. Víte, jde o, o různá smluvní a obchodní tajemství. Když to budeme muset my zveřejňovat a, a naši mimoevropští konkurenti ne, tak by to asi nás nevedlo k cíli, k internetovému hospodářství. Samozřejmě vám nemůžu eh, toho mnoho říct. Ten základní problém eh, zdanění eh, digitálních aktivit je jejich všudy přítomnost. klasickými principy jako zdanění provozovny je těžké to postihnout. To je jedna strana mince. A tady samozřejmě zákonodárci se nad tím musí zamýšlet. Evropská unie nedávno eh, zahájila takový proces. A, a tady bych jenom prosil o to, aby eh, se ty věci domysleli v klidu až do konce, protože eh, obyčejně mývá ta mince i druhou stranu. A něco, co je primárně dobré pro Evropskou unii, nemusí být při jiném nastavení dobré pro ní i do budoucna. Takže je třeba to pojednávat ze všech stran a k americkým koncernům k tomu nemohu příliš komentovat nic. To, že americké daňové právo není bez děr, je asi známé. Když se EU bude snažit o to, aby po BEPSu byla přijata příslušná pravidla, tak to jistě hodně získá. A poslední otázka ke společnému vyměřovacímu základu. Pokud to bude eh, politicky eh, žádoucí eh, to spojit s nějakou minimální sazbou, tak se o to musí politicky rozhodnout. Ti, kteří chtějí omezovat daňovou soutěž mezi členskými státy, jsou asi proto jiní a jiní asi řeknou, že musí dát menším státům šanci v umístit eh, se někde v té daňové soutěže, ale to je čistě politické rozhodnutí. Děkuji. Pane Brinkman, chcete k tomu ještě něco? Ano, eh, několik věcí, tak ještě. Já eh, se k tomu stavím odlišně. Já bych opravdu byl rád, aby se to hlásilo po jednotlivých zemích. Už je to povinné pro jednotlivé banky tak existuje i k tomu dobrá případová studie. I jako novinář, ekonomové, eh, i eh, další zainteresované strany eh, se, se všichni mohou dívat na výnosy. Pokud se podíváte v Německu na výnos za, na zaměstnance, tak tam je to zásadně vyšší. Na Kypru třeba. A můžete si klást jak to, že eh, banka na eh, Kypru eh, to, že pracovník na, banky, na bance na Kypru toho vydělá desetkrát víc než pracovník banky v Německu, i když ta banka vydělává převážně v Německu. To bude asi daňovým plánováním. A pokud jde o CCTB, a minimální daňové, um, daňovou sazbu. Jsou uh, ekonomické studie, které jasně ukazují, že jde hlavně o daňový základ a ta daňová sazba už není tak důležitá, pokud jde o uh, uh, výběr um, daní. To je podstatné. V médiích i v politické sféře se mnohem snadněji hovoří o tom, jestli bychom měli mít 12, um, 15 nebo 20 nebo 5% daň ale eh, kouzlo spočívá v tom daňovém eh, základě. A pokud eh, bychom měli společný základ opravdu dobře nastaven, tak ta sazba sama o sobě není tak důležitá. Děkuji vám. A teď Petr Simon za SAD. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom to vyjasním. BASF je tady eh, jako podnik, ne protože jste špatní, ale protože jste mimořádně eh, transparentní. Uliče jsme to viděli i eh, tady. Vybíráme si podniky, které jsou otevřené a transparentní a které se sem neukazují, nepředstoupí, jako je Caterpillar. To je třeba teď říct na internetu. My jsme eh, s námi chtěli probírat ještě další otázky, eh, kromě eh, předepsaných témat. Je tady ta otázka legitimity, to je černobílé. Ale nelze tady přeskum, pro nás tady, my tady nepřeskumáme legitimitu, ale kdybychom žili v ideálním světě, tak já bych to přijal. My tady ale žijeme v zásadě v Evropské unii. To je ta nesolidarita kde tady, eh, tady máme vlastně to oškubávání eh, sousedů eh, na daních a je to cel, každodenní záležitost. Podívejte se, u nás máme pořád věci, tedy i firma, která se zapojuje do výzkumu vesmíru a do něčeho, co vlastně není základem jejího podnikání každý rok. Jak můžete ať už to je eh, v Nizozemsku nebo v Belgii, eh, v Belgii je to nějakých 1,29 a v Nizozemsku 0,03 podle eh, studie zelených. Je toto pro vás slučitelné s společensky přijatelným daňovým zatížením? To je první otázka. Druhá otázka. To bylo zajímavé, co jste říkal eh, k tomu společnému vyměřovacímu základu pro eh, firmy. Proč? My tohle masivně sledujeme za naši frakci. Abychom eh, vlastně mohli zvyšovat to eh, v legitimní zemí, ale eh, exportní země, jako je Německo, kde máte také největší eh, svoji továrnu, jsou postižené opačným efektem. Pochopil jsem to správně a vy vlastně říkáte, že tam to poslední C, to konsolidované, země jako Německo by nakonec neměly více daňových výnosů, ale v méně a jiné vývozní země tedy eh, v důsledku tohoto také? Ano, děkuji. Prosím, pane doktore Hásy a pan doktor Brinkman. Sorry. Äh, die zweite Frage. Promiňte, ta druhá otázka äh, byla spíše určena panu Brinkmanovi, ale chcete-li, já také k tomu dodám pár vět. Takže jestli zacházíme s tím tématem odpovědně. Pane Simone, my již äh, léta jsme prvním největším nebo druhým největším plácem daní v této zemi. Jsme velkým investorem a platíme zde své daně ehm, to nemůže být nezodpovědné k Nizozemsku. K Nizozemsku mohu říci, že je to překrásný příklad nebo případ, proč veřejné výkaznictví zde ve zprávě zelených vede k dezinterpretaci a e, částečně v médiích k takzvanému tedy bytí e, nebo osouzení e, podniku. Jak jaká je situace v Nizozemsku. My tam máme holdingovou společnost nad rámec tedy těch chemických aktivit v Nizozemsku se 6-7 tisíci zaměstnanců si, Proč máme v eh, Nizozemsku holdingovou společnost? Ve zprávě zelených je nám vytýkáno, že dividendy, to je to, co holdingové společnosti dostávají, že dividendy jsou tam stoprocentně nezdanitelná nebo osvobozena od daní a to je logické, protože dividendy, které dostává naše, logi- eh, naše nizozemská společnost, pocházejí z valné části z USA a tam jsou zisky zdaňovány 38% procenty. Kdyby byli ještě jednou zdaněny v Nizozemsku, tak by byly dvakrát zdaněny. A proto Holandsko osvobozuje um, příjmy z dividend uh, od daní. V tom není vůbec žádný problém a za uh, ty jeden, dva roky uh, jsme měli mimořádně vysoké příjmy z dividend, uh, protože jsme napřed transferovali finanční prostředky z USA do Nizozemska s daňovým um, daňovou kreativitou to vůbec nemá nic společného společného. To je to nejnormálnější na světě. Přesto přeze všechno byla tato okolnost tematizována nejenom panem Brinkmanem, ale také eh, ve eh, druhé německé eh, televizní stanici Prime Time News, to znamená ve zprávách nejlepším večerním čase to bylo tematizováno. Přitom na tom vůbec nic není. Ve zprávě zelených se pak eh, psalo, že kdyby tyto dividendy eh, tekly do Německa, tak eh, Německo má na to pouze 95% daňové osvobození. To znamená, že jsme ušetřili 5% německých daní. Ne, to se nestalo, protože ty dividendy postupně v nadcházejících letech přicházejí do Německa. Už i přišli do Německa, protože tam potřebujeme um, ty finanční prostředky, abychom dividendy BASF eh, vyplatili akcionářům. Takže když, tak eh, jde pouze o určitý časový efekt. S daňovou kreativitou to vůbec nemá nic společného. Proč vůbec máme holdingovou společnost v Nizozemsku? otázku se můžete ptát, to je poměrně jednoduché. Německý režim holdingových společností z důvodu nadměrných pravidel Eh, proti eh, vyhýbání se daním neúnosný. Uvedu příklad. Jestliže v zahraničí chcete restrukturalizovat podnik, to znamená rozdělit, snížit kapitál, což je zcela normální podniková aktivita nebo korporátní aktivita, pak jak v zemi restrukturalizace, tak i v zemi holdingu je to eh, osvobozeno od daní. V Německu toto už několik let neplatí. Není zajištěno to osvobození od daní a to je podle mě nelegitimní eh, zdaňování. Jestliže tedy eh, naše aktivity rozdělím a v Argentině eh, je to osvobozeno od daní, musel bych ale v Německu daně platit a to tak nechtěl mít ani zákonodárce, to si ne přál zákonodárce. A nyní navazuji na úvod. Německým zákonodárcům to takto nebylo ehm, požadováno nebo eh, chtěno, ale eh, v zákoně je to bohužel popsáno velmi obecně. A z tohoto důvodu jsme velké části našeho podniku vlastně zaregistrovali eh, nebo usídlili v Nizozemsku to znamená s daňovou kreativitou Belgie, Nizozemsko, to vůbec eh, nemá nic společného. A závěr, ano, je správné. Ta čísla ve zprávě zelených eh, jsou tedy eh, správná, ale ten závěr nikoli, ten závěr nikoliv. To podezření, co na nás padá, že z miliardových zisků jsme zaplatili pouze 0,7 daní, neplatí, není pravda. Pane Brinkmane, ještě promiňte. V případě společného vyměřovacího základu a rozdělování zisku eh, tady něco zaměňujete. Zaměňujete to s tím, jak rozdělit společný konsolidovaný zisk. Nyní vznikl návrh, jak to dělat, ale tento návrh nezohledňuje nehmotné eh, statky eh, či aktiva. Nehmotná aktiva právě v digitalizované společnosti jsou ohromnou hybnou silou a eh, v Německu platí tedy obava, že eh, bude ten zisk zdaňován více. Ehm, děkuji, pan Brinkman má slovo. A stručně, CCT byla otázka, zda velké země jako Německo by přišly o, daňové, o příjmy zdaní. Samozřejmě, že v konečném důsledku se to těžko říká, já jakožto občan doufám, že tato iniciativa napomůže, aby se zvýšil počet daňových eh, příjmů z daní, že tu bude tedy více prostředků. Ale to je takový eh, zjednodušený náhled, protože eh, je jasné, jak ta pravidla a jak konkrétně tedy je rozděleno to CCTB mezi zeměmi. Měli jsme to podloženo případy jako Apple, Ehm, v konečném důsledku na evropské země neplatí tolik daní, ale v, s ohledem na ty uh, miliardové částky, nevíme, jaké jsou tu tedy ziskové marže, ale víme, že tedy velké země mají velké podniky, které u nich platí daně, které tedy se pak dostávají někam. Ano, děkuji. My jsme navštívili USA Delaware a tam jsme se informovali o tom, že příklad nebo případ Delaware je jiný, než je to v Evropě zobrazováno že v podstatě jde pouze o konstrukci určitého podnikového práva. A to je také smysl tohoto vyšetřovacího výboru, abychom o, o, vysvětlovali také skutkové podstaty nebo skutečnosti, které nejsou každému známy. Další má, jako další má slovo paní Pirko. Minulán, Děkuji, pane předsedo. Mám otázku na pana Háse, co se týče daňových postupů BASFu. V roce 2016 eh, v daňové zprávě se hovoří, že klíčovým bodem podnikatelského ducha je zodpovědnost a otvírání se vůči zodpovědnosti to jsou tedy um, doložení i daňových postojů podniku. Víme ale, že máte takovou síť holdingů nepříliš transparentních v různých zemích. A já bych se chtěla zeptat, co uděláte, aby se změnil tento druh stru- podnikatelské struktury, aby se eh, napravili i tady takovéto podobné. Ano, děkuji, to byla stručná otázka, prosím. To s tou holdingovou společností jsem se právě snažil vysvětlit. Podle nás je to zcela logické, ale mohu to rád ještě jednou zkusit vysvětlit. Smím vás doplnit, případ ThyssenKrupp Tata, kde sídlo podniku má být v Nizozemsku. Vy jste z vašeho odborného eh, hlediska nikoli podnikatelské zkušenosti, ale odborného hlediska byste posuzoval obdobně. E, v případě ThyssenKrupp bych se zdržel, protože to e, jsou velmi komplexní rozhodovací e, parametry, které přesahují rámec daňového práva. Myslím, že to souvisí i se spolurozhodováním zaměstnanců a proto bych, pane Langene, nechtěl spekulovat. Otevřenost, transparentnost a odpovědnost to v případě eh, daňových předpisů určitě dodržujeme vůči daňovým úřadům a také daňové plánování. My eh, eh, daňové plánování neprovádíme tam a neplatíme daně tam, kde není ekonomická aktivita. I kdybychom to chtěli, tak to nemůžeme a my to ani nechceme. V OECD již po eh, desítky let platí přísná pravidla, která jsou uplatň, upravována každý rok o rozdělování celého koncernového zisku. To je komplexní úkol. My máme asi 550 ceřiných společností, zboží ve více než 80 zemí eh, světa produkujeme. Máme 6,5 až 8 miliard eh, ročně obratu a eh, to je rozděleno na 550 jednotlivých daňových pláců. Ehm, přísně dodržujeme pravidla OECD, které se obrážejí i v jednotlivých národních předpisech. Platíme daně tam, kde probíhá ekonomická aktivita, kde se investovalo, kde vytváříme hodnoty. OECD svá pravidla nyní nově eh, definovala v projektu BAPS. Budou-li tato pravidla transformována, transponována do národního práva, budeme se jich držet. O eh, nepřiměřeném přesouvání zisku eh, nebo mm, mm, o, tricích s daněmi, to jste sice neřekla, pravidla e, nelze v našem případě mluvit. My samozřejmě pravidla dodržujeme a cílem pravidel je, aby zdaňování probíhalo tam, kde je vyvíjena ekonomická aktivita. Před chvílí v diskusi o internetu například jsme se eh, tohoto bodu dotkli a to dnes už není vůbec tak snadné zjistit nebo určit, kde eh, to je, kde vznikají eh, nebo probíhají ekonomické aktivity. Děkuji. Pane Brinkmane, chcete mm, něco doplnit? Ne, nikoli. Takže další má slovo Matka z GUE. Prosím. Thank you, Chairman. I just... Děkuji, pane předsedo, jenom stručnou připomínku k tomu zamítnutí ze strany zástupců Caterpillaru, aby se tady dnes dostavili. Jenom bych chtěl říci, že náš výbor by měl opravdu apelovat, aby tedy zabránili tedy přístup jejich členům do parlamentu. Tedy um, aby eh, nemohli vynakládat, eh, vykonávat i lobby tady v parlamentu. Myslím si, že to je velice důležité takto zareagovat. A ještě bych chtěl poděkovat našim pozvaným hostům, že se dostavili. Hlavní otázka tedy na eh, doktora Háse. Chtěl bych se ho zeptat vzhledem k vaší pozici, kterou máte ve vašem oddělení, a jaké jsou tedy přesné zisky, které obdržel BASF z využití tedy e, toho e, nizozemského daňového režimu. A druhá věc, e, systém zdanění v Belgii, P2TVC zveřejnil v loňském roce zprávu, že jste měli užitky i v hodnotě 8 v rámci CCTB tady eh, v Belgii. Jaké jsou tedy eh, odhady vaší eh, efektivní daňové sazby? Děkuji. Takže na úvod začnu tou poslední otázkou, na to nemohu zodpovědět jen tak z hlavy, ale Mohu pouze zopakovat tedy, že jsme eh, významnými daňovými eh, plátci v Belgii, tedy přispíváme značným podílem a víte, že eh, tady mi zdanění je 34%, dále distribuujeme dividenda a to znamená, zapojíme se do těchto aktivit. A co se týče patent boxu, to nepoužíváme, pro eh, tento druh eh, licenčních příjmů. Máme tu něco, co se jmenuje Innovation Box a tady máme velkou výrobní aktivitu, která eh, spadá do našich výzkumných a rozvojových aktivit do určité míry. To vykonávají zaměstnanci v Nizozemsku a tato činnost spadá právě do toho inovačního boxu v Dánsku, to znamená, připadá i eh, tam eh, tedy tato částka eh, týkající se belgických daní, tady mohu říci, že ta určitá část je tedy odebrána z daňové sazby 5%, ale jinak vám nedokážu říci, kolik to přesně je a, a, a alespoň z toho, co vím, tak eh, myslím, že tedy v tom pětiletém období to bylo nějakých 4 až 5 milionů eur. Není to nějaká podstatná částka. Mohu mít ještě dodatečnou otázku? Já jsem se chtěl zeptat, uh, zda dnes nebo dodatečně písemně byste mohl výboru poskytnout eh, jména daňových poradců a právních firm, které využíváte v Nizozemsku, v Belgii nebo ve Švýcarsku od roku 2010. Myslím, že je to důležité i s ohledem na jiné aspekty, kter- do kterých se tady zapojoval náš výbor ohledně tedy těch daňových režimů, vědět o těch daňových poradcích či právnících, abychom věděli na základě, jakých režimů tedy pracují. We don't use... My nepoužíváme příliš mnoho externích daňových poradců, pokud eh, používáme, tak to budou ti běžní v uvozovkách podezřeli, Určitě to budou některé ty e, i právnické firmy, které jsou dobře známy. Nicméně, pane předsedo, nás by zajímalo, které tedy e, právní e, poradny to jsou, z jakých zemích. Pokud to bude pro vás přínosné, kdo nás tedy podporuje v této naší v tomto našem aspektu plnění daňových povinností, tak vám to můžeme poskytnout. Ano, my jsme o tom už měli slyšení s těmi dotčenými. I v Lucemburku jsme diskutovali s těmi dotčenými, aniž by to byl problém, pokud jde o transparentnost, ale bohužel ne všichni byli k dispozici a byli ochotní být k dispozici. A proto to téma zprostředkovatelů um, u témat, kterými se zabýváme, tedy praní uh, špinavých peněz, vyhýbání se daním, daňovým povinnostem, je důležité, i když velké evropské společnosti společnosti se dušují, že dodržují eh, eh, právní předpisy, máme své pochybnosti, máme odůvodněné pochybnosti. Eh, Lucembursko bylo zastoupeno v panamských papírech se třemi sty podniky, včetně bank a, a právníků nejrůznějšího zaměření auditorů. Mm, došlo tedy k mnoha stovkám šetřením s různými výsledky. A pouze jeden jediný příklad nebo případ byl pak um, dále eh, stíhán eh, i ze strany soudu a eh, státních zástupců. Já se domnívám, že z vaší strany to nebude takový problém nám tyto informace poskytnout. My jsme totiž na stopě těch velkých, kteří v mnoha případech už sehráli aktivní roli i v minulosti. Panamské papíry to je minulost. Od té doby se již leco z dalšího odehrálo. Já ale tady nechci mít monolog. Pokud by pan Brinkman chtěl něco co ještě dodat? Ne, nikoli. V tom případě má slovo paní Molly Konkátor od Zelených. Děkuji. Děkuji, abych se chtěla připojit k tomu, co řekl kolega McCarthy o tom lobbyingu když ani nejsou ochotní zareagovat na žádost našeho výboru, tak by neměli mít přístup do parlamentu. Chtěla bych ale poděkovat doktoru Hasovi za to, že se k nám dostavil a je ochoten s námi diskutovat. Toho si velice ceníme. A ještě bych se chtěla vrátit k tomu, co řekl Jepe Kofod, když tu přišel s návrhem, tedy, že ty um, daně jsou položky na výdaje. A Tady eh, samozřejmě je to na přispění společnosti, jak tady mohou přispívat eh, do společnosti, eh, rozšiřovat zdravotnický systém a podobně. Ale víme, jaké to je to řádné rozdělení toho, těchto příjmů a ten přínos pro společnost i v rámci stávající globalizace. Nyní po Brexitu 50 Britů by eh, nás eh, jaksi eh, neopustilo zemi v přesvědčení, že kapitalismus je dobrý. A už jsme hovořili o těch jednotl- zprávách pro jednotlivé země, vy to podporujete, ale my tady tím máme něco jiného na mysli. Zelení uh, Eh, bojuji za to, aby to bylo veřejné eh, zveřejňování a vím, že BAS se aktivně zapojovala v lobbingu proti takovému návrhu. Například v roce 2016 eh, v německém Bundestangu jste byli proti takovému veřejnému zveřejňování těch zpráv o jednotlivých zemích, ale my si myslíme, že by to mělo být veřejné i ze strany bank. To bylo velice užitečné pro veřejnost, aby se identifikoval, kolik třeba příslušné banky platí na daních, například v Londýně. Takže se vás ptám, proč jste proti tomu? Máte něco, co skrývat? A druhá otázka ještě k té zprávě zelených o, o daňových eh, postupech. Tam se prokázalo, že BASF užívá různé eh, schémata, aby unikla daňovým povinnostem na Maltě, v Belgii, v Nizozemsku. Tato zpráva poukázala, že došlo k únikům 923 milionům um, eur v pětiletém období 2010 až 2014, takže můžete se i k tomuto vyjádřit, prosím. Děkuji. To téma eh, studie zelených se opět dostává na stůl, eh, doktore Házy. K té poslední otázce, tedy eh, s tou začnu. Ta zpráva nesmiňovala, že jsme za tu dobu zaplatili mnohem více než 10 miliard na daní z příjmu právnických osob tak díky tomu se těch 900 milionů dostává tak trochu do perspektivy. My jsme si zaplatili eh, svůj poctivou část daně. A mimochodem, naše eh, účinná eh, sazba zdanění je kolem 20, asi 23%, pokud se podíváte za posledních 10 let. A pokud já se podívám na tu nedávnou zprávu Evropské komise k digitalizaci a ke zdanění, tak průměrná daňová sazba tradičních mezinárodních podniků, což my jsme jako chemická firma, investujeme tedy e, do e, hmotných zařízení, je 23%, takže naše e, zdanění je tak trochu vyšší hmm, a o trochu vyšší než průmysl v odvětví, takže já si myslím, že odvádíme spravedlivý podíl na daních a to je zcela nezbytné. Tady zcela souhlasíme. Těch 923 eh, milionů daňových úspor je, to je vypočítáno eh, z předpokladu, že eh, všechny tyhle příjmy, které jsou připisováno do těch, do těch systémů, jak vy tomu říkáte, by měly být přirozeny Německu. A ten předpoklad je prostě chybný. My musíme přiřazovat ten eh, eh, příjem tam eh, podle pravidel pro transferové ceny OECD, kde, je, kde jsou prováděny aktivní investice, kapitálové investice. Musíme se držet těchto principů. Takže proto ten výpočet daňových úspor prostě není správně. jste se ptala na podávání zpráv po jednotlivých zemích. Ano, já jsem také e, předstoupil před finanční výbor Německého spolkového sněmu, e, kde vystupuji často jako e, zástupce šefa daňového výboru Německého průmyslového svazu. My chceme přímo interagovat s zákonodárci a Eh, a to jako v rámci eh, funkční demokracie, a proto jsem také eh, zde dnes, abychom mohli debatovat o tomto. My zcela jasně zde komentujeme o navrhované zákony. My podporujeme plnou transparentnost pro fiskální orgány a ne plnou eh, transparentnost vůči veřejnosti, protože vidíme, že eh, zájem eh, o některá data je komerční. A pokud my jako evropské firmy bychom byli jediní, kdo by to musel dělat, tak naši neevropští konkurenti by získali výhodu. Proto to nepodporujeme tak byste eh, vlastně eh, ne, eh, postavil se proti tomu mm, číslu 900 milionů, pokud jde o vyhýbání se daní. Spousta firm řekne, že zaměstnanci vyprá, platí hodně velké odvody to my si, toho my si vážíme, ale samozřejmě eh, ty eh, firmy se nemůžou eh, chlubit daněmi odvednými za zaměstnance. Tam jde tady o vaše zisky. A pokud jde o ty peníze přirozené Německu, tak díky tomu jste tedy příznivcem toho společného konsolidovaného daňového základu, protože právě tam se má tato záležitost usnadnit. Je to tak? Mm, jak už jsem říkal předtím, tady jde o ten přidazovací e, klíč navrhovaný Evropskou unii. A to bude také poměrně e, komplikovaná debata a mohlo by to také přimět některé e, firmy, aby přijmali, přijali rozhodnutí k optimalizaci daní. Potom se ta debata povede v odlišném rámci je složité přiřazovat zisky, eh, eh, které jsou generovány v 550 právních subjektech, hmm, nebo eh, rozdělit je mezi ně poctivě. A my se držíme těch pravidel a ta jsou poměrně přísná. Dobrá, děkuji vám, pane doktore Armházi. K té lobistické práci bych zde opustil svoji neutrální roli předsedy. Jsou tady velké rozdíly uvnitř eh, parlamentu. Velké eh, frakce eh, v parlamentu nerozlišují mezi dobrými a špatnými lobbysty, ale prostě těmi, kteří přináší odborné poznatky a zlepšují legislativní činnost a těmi, kteří pracují přes emoce. My jsme eh, spíš pro ty věcné informace a proto říkám s přesvědčení, že rozumná lobbystická práce je pro fungování každé úrovně parlament, parlamentní činnosti v Evropské unii eh, eh, nezbytná, není to nic špatného. Já jsem jako předseda a tedy jestli jsem to pochopil správně, vy jste také eh, zván eh, všemi frakcemi Bundestagu jako eh, tedy do toho finančního výboru. Tak teď každý a na Gomeš. Já jsem se doslechl, že v BASFu a, a, a, další firmy, a v dalších firmách chcete zažalovat a, mm, mm, Evropskou komisi a, za to, že eh, konstatovala, že belgická eh, eh, daňová rozhodnutí jsou legální státní pomoci. Můžete nám něco říci o, té, o tomto svém rozhodnutí? A nedávno komise také vysvětlila, jak ten karuselový systém podvodu z DPH představuje zdroj 5 eh, eh, miliard eh, financování ročně pro teroristické organizace, jako je Al-Qaida. Jak firma jako BASF se s celým tím národním systémem brání tomu, aby se systém daně z přidané hodnoty používal tímto útočným způsobem? Děkuji vám za tyto otázky to rozhodnutí o přebytečných zisích, tomu se dříve říkalo InfoCup, je systém na podporu investic v Belgii a ten systém je známý dekády, eh, desetiletí už. Původně eh, se jednalo o jednostrané eh, uspůsobení vnitrofirmních transferů pro všechny, kdo investovali v Belgii. EU se tomu teď postavila a samozřejmě lze debatovat o tom, jestli se jedná o porušení eh, eh, evropských eh, pravidel pro státní pomoc. Já se k tomu stavím tak, že jako daňoví poplatníci potřebujeme určité investiční podmínky. Pokud EU e má pravdu nebo ne, to o tom rozhodne nakonec soud, protože Belgie tohle také podává k soudu, Eh, pokud eh, tedy eh, soud rozhodne, jestli je to porušením práva, tak pro nás jako pro daňové poplatníky by to bylo mnohem lepší. My potřebujeme si být jistější při našich rozhodnutích. Pokud je to tam riziko, že je to porušující pravidla o státní pomoci, no tak bude dobré to znát poměrně brzy, než aby to bylo po nějakých, po nějakých 10 až 15 letech. A, a my jsme eh, jako daní poplatník najednou se ocitli v problému, i když jsme věřili eh, právně závazným rozhodnutím belgických úřadů. Takže my bychom byli rádi, kdyby to EU rozhodla včas, aby eh, se vytvořila investiční jistota nejenom pro evropské investory, ale samozřejmě také pro investory mimo Evropu. To je něco, co nelze přelížet. Druhá věc. Systém zdanění DPH v Evropě je na nejvíc eh, složitý, technická záležitost složitá. To je jeden z důvodů, je, eh, že některá zákona ustanovení vybízejí k podvodům. Jak k tomu předcházíme? My eh, ten náš systém DPH a spravujeme ze středisko sdílených služeb v Berlíně, máme tam eh, velké specialisty na to. A, a eh, jde o to, abychom udělali své daně, tedy zprávy investovali jsme do jedné velké IT firmy, aby nám vyvinula nástroj, který se má postarat o to, a to stálo spoustu peněz, mnohem více než 10 milionů eur eh, jsme do toho dali. A, a tím a, eh, zajišťujeme, abychom a, eh, dodržovali a, ta evropská pravidla DPH. Nesouvisí to vůbec s daněným plánováním. Jde opravdu o dodržování předpisů. Ono je to velmi těžké vzhledem k tomu, jak je to složité. Ano, DPH je harmonizovaná, ale pokud jdete do detailu, tak to tak není. Takže eh, my eh, jsme se opravdu eh, náležitým přirazením zdrojů postarali o to, abychom dodržovali zákon. Děkuji, pane doktore Házi. My jsme dospěli ke konci našeho slyšení. K DPH jsme vypracovali vlastní návrhy, které s výhradou jednomyslnosti, tedy mají být podkladem určitých změn jde také o zabránění e, podvodům. Já bych chtěl srdečně poděkovat všem a závěrem mám ještě krátkou otázku. Jaké doporučení byste dali vyšetřovacímu výboru? E, co by e, dle vás bylo to nejdůležitější, abychom zajistili či prosadili více daňové spravedlnosti? Kdo je na tahu? Jsou to národní úřady anebo evropské? Pane Brinkmane. si myslím, že co se týče CCTB, tady víme, o čem hovoříme, je třeba dobrým způsobem harmonizovat a pak na jednu stranu mohou podniky fungovat, investovat tak, jak si přeje, a na druhou stranu platit eh, ten správný tedy podíl. A to zahrnuje i eh, prodej, to je něco, co není zahrnuto do eh, daňového Eh, systému. Tady se zaměřujeme spíše na zisky i internetových eh, podniků, které nemají nějakou, řekněme, fyzickou přítomnost, eh, pouze několik málo zaměstnanců v Evropě nicméně prodávají i sem, takže něco takového by mělo být zahrnuto, abychom měli dobrý základ. A pak si myslím, že Evropská unie i eh, severoameričtí partneři by si přáli tady mít eh, vysoce eh, stanovené normy, protože jsem přesvědčen, že Evropská unie může jít zajít ještě dál proti tomu, co říkáte, protože Evropská unie je tak velká, tak rozsáhlá, že by mohla vytvořit nějaké mezinárodní normy, které by byly přijaty celosvětově. Děkuji a slovo má pan doktor Haas. Já bych doporučil, abyste implementovali BEPS, ale ne víc takže jsem jiného názoru. Já nevěřím v to, že když bude někdo dobrým příkladem, tak bude hodný následování. To určitě není tak. Ostatní následovat nebudou. Prosím zajistěte, aby i ostatní společnosti, které se hlásí k BAPS, a to je více než nějakých 30 i vně Evropy, eh, aby i oni plnili a přizpůsobovali své národní právní předpisy i ty v zámoří. A e, pokud tak učiníte, tak budete mít nejmodernější rámec a nejracionálnější rámec, který zajistí férové alokace zisku, tak jak to bylo definováno 61 státem na světě. E, já bych dál už nešel, protože, jak říkám, ti ostatní ostatní to nebudou následovat a pak my budeme v nevýhodné situaci a to není ehm, vhodné či přiměřené. Vy ehm, z mého hlediska byste měli mezi členskými státy diskutovat o minimálních standardech, které očekáváte, pokud jde o daň z příjmu společností místo zavádění dalších nových eh, úprav proti podnikům, které pouze využívají zákonné a legitimní daňové systémy. Eh, ve svých zemích. Já srdečně děkuji a opakuji ještě jednou to, co uvedl kolega Simon v úvodu. Děkujeme vám výslovně za to, že jste byli ochotní eh, nám být k dispozici a eh, podat informace a odpovědi. To bohužel platí pouze o velmi malé hrst otázce mezinárodních podniků VIS Caterpillar. Eh, na tomto místě bych chtěl uzavřít oficiální část našeho zasedání a eh, ještě informovat o dvou termínech. Naše nasledující schůze bude 12. října od 9. Eh, do 12. od 9. do 12. hodiny. Bude to zasedání koordinátorů, abychom schválili kalendář zprávy a další postup a pak 12. října od 10. Eh, do 12.30 eh, máme termín pro dávání pozněvacích návrhů. Já vám všem srdečně děkuji, zcela speciálně vám a uzavírám tímto schůzi a děkuji také tlumočníkům, jako vždy končím schůzi.